Okay. Ladies and gentlemen. Dámy a pánové, chtěl bych vás opět všechny přivítat. Budeme pokračovat v našem zasedání. Um, a chtěl bych teď přivítat mezi námi paní ministrině pro vědu a vysoké školství úřadujícího předsednictví e, e, Rady Evropské unie. Vítám paní Barbaru Kudricku, naše bývalá kolegyně. A to mě těší obzvláště, že ji zde smím přivítat. Máme radost z toho, že jste mezi námi, těšíme se na diskuzi s vámi, na informace a také se těšíme na předsednictví, takže se uvidíme tady asi častěji. Děkuji a prosím, máte slovo. Šanovný Vážený pane, vážený pane předsedo, tak funguje na mikrofon. Jetzt, jetzt, jetzt ist okay. Oh, it's okay. Teď to funguje. To jsou nové technologie, říká řečnice. Tak. Vážený pane předsedo, vážené dámy a pánové, vážení poslanci, všichni víme, že Evropská unie se dnes musí postavit celé řadě výzev a dramatických situací. Je tu řada věcí, o které jsme v takovéto podobě ještě nezažili. A nacházíme se ve vážné finanční a ekonomické krizi. A tím eh, klesá i důvěra občanů a občanek v Evropskou unii. Cílem eh, našeho předsednictví je nejenom dostat se z ekonomické krize, ale také dosáhnout rychle ekonomického růstu. Jsem přesvědčena o tom, že výzkum, technologický vývoj a inovace jsou pro toto klíčovým prvkem jsou klíčem k růstu a vzniku a k lepší eh, budoucnosti pro všechny občany a občanky v Evropě. Ovšem vymoženosti eh, eh, ekonomického růstu cestou inteligentního, vyváženého jednání nebo tak, abychom eliminovali sociální vyčlenování. Toto všechno bude možné jen tehdy, jestliže se nám podaří všechny společenské, využít všechny společenské ekonomické možnosti, které existují v každém členském státě. A to pochopitelně platí pro celou Evropskou unii, zvláště celý, celé duchovní, intelektuální kapitál Evropy musí být využit. Onen intelektuální kapitál či potenciál v Evropě je společenstvím talentů a moudrosti, e, vědění a důvěry. E, důvěry v institucí, které e, mají různé možnosti. Polsko je státem, který před globální ekonomickou krizí vstoupil do EU. Dříve to byl takový zelený ostrov mezi členskými státy. Polsko je stát, který v prvé řadě e, sází na mladé, e, stižádostivé e, lidi, ať už je to v světě podnikání, ekonomice, v kultuře, anebo vědě. A právě proto jsme rozpoznali, že intelektuální eh, kapitál eh, celé Evropské unie eh, je prioritou a měl by být prioritou našeho předsednictví. Samozřejmě předsednictví samo nebude moci vyřešit všechno samo. Je nezbytné, abychom spolupracovali se všemi institucemi v Evropské unii, ale v prvé řadě právě s parlamentem, s Evropským parlamentem. Co to znamená spolupráce mezi členskými státy a komisí také, kromě toho? A proto se budeme snažit o dosažení společného cíle eh, v triu, tedy s kolegy z Dánska a Kypru, eh, tak, abychom rozpracovali společný eh, definovaný program. V tomto programu jsme si stanovili cíle a to následujícím způsobem přečtu anglicky musíme vzejít silnější z krize tím, že posilíme mezinárodní eh, konkurenceschopnost. Evropa, strategie Evropa 2020 eh, bude muset být implementována účinnějším způsobem eh, členskými státy a evropskými institucemi. Eh, budeme se soustředovat na, eh, na inteligentní, eh, inkluzivní ekonomický růst. V tomto kontextu bude Evropská unie posilovat nové zdroje růstu jako duchovní kapitál a také účinné zelené zdroje a vědomostní ekonomiku, která bude schopna reagovat na dlouhodobé ekonomické a sociální výzvy a výzvy, které se vztahují i ke klimatickým změnám, um, energetické účinnosti a ochraně ekosystému a biodiverzity. Um, budoucí úspěch ekonomiky nebude možný bez um, navýšení investic, a to do výzkumu a inovací, vzdělávání, školení a uh, proto uh, bude muset uh, Unie vyvíjet úsilí Eh, co se týče implementace eh, vědomostního trojuhelníku, eh, je to koncepce, která byla vytvořena na výzkumné bázi Evropské unii. Znamená to snižování politické fragmentace a zvýšení volného pohybu badatelů. Rozvíjení strategického integrovaného přístupu k inovacím a optimalizace synergických efektů mezi evropskými národními a regionálními politikami stejně tak jako zajištění lepšího zapojení jednotlivých aktérů do inovačního procesu a také podpoření evropského intelektuálního kapitálu, to všechno je důležité v tomto kontextu. Jak eh, víte, dámy a pánové, tak eh, proces eh, dosažení těchto cílů už započal. A eh, to nejen s rozpracováním nové strategie Evropa 2020. Ne, v prvé řadě to bylo to znamenalo přijetí iniciativy takového vývěsního štítu Evropy, Evropa a inovace, neboli inovativní Evropa. Tato iniciativa je pro nás nejdůležitější. Rada Eh, pro konkurenceschopnost v listopadu minulého roku naformulovala závěry, které jsou důležitou, byly důležitou součástí v rozpravě na vrcholné schůzce k tématu inovace v Evropě. Tato schůzka se konala v eh, zimě. Polské předsednictví se bude bude tady chtít docílit zvláštních eh, úspěchů Ehm, bude se snažit hledat řešení a nové iniciativy v této vlajkové iniciativě e, s názvem Inovativní Evropa. Věda, vzdělávání, další vzdělávání, inovice. Víme, že toto všechno jsou základy veškerého pokroku. Je to také základ pro další e, rozvoj současného moderní e, vědy. Aby bylo možné, e, takto se stanovují podmínky pro ekonomický růst, ale zároveň se můžeme postavit nejdůležitějším výzvám lidstva. Tímto se vytváří základna pro trvale udržitelný a vyvážený ekonomický růst v Evropě. Toto je jeden z cílů strategie Evropa 2020. Tato strategie si také dává za cíl to, aby členské státy Evropské unie do roku 2020 realizovali 30 výdajů do eh, výzkumu. A to jde nejenom přes veřejné finanční prostředky tyto iniciativy, ale také přes eh, soukromou oblast. Evropa by mm, se mm, by si měla připomenout svůj základ při eh, dosahování tohoto cíle, protože nenese zodpovědnost pouze sama za sebe, ale nese i zodpovědnost za všechny členské státy a přitom princip solidarity nesmí být um, opomíjen. Využití um, duchovního um, kapitálu je nezbytností, protože se odehrávají tak velké změny v Evropské unii, co se týče nástrojů, postupů a činností Jde o to, aby celý potenciál byl i do budoucna v Evropě plně využit. A to ve všech regionech Evropy a ve všech členských státech. výzkum, inovace. Aby bylo možné tuto oblast utvářet co nejlépe, tak se musíme postarat o to, aby eh, startovní šance byly pro všechny zúčastněné strany rovné. Toto je základ eh, z principu solidarity. Eh, existují různé výzkumné regiony, a pak jsou tady regiony, které nemají na tomto poli tak velké šance expandovat. Tedy chybějící zastoupení regionů nebo členských států Toto není dobrá věc a budeme tyto chtít eh, eh, angažovat a to je také jedním z úmyslů předsednictví. V této souvislosti je také důležité, abychom eh, vytvořili věrohodná měřítka a aby vědecké a potenciály, potenciály vzdělávání byly zabezpečeny. A proto Rada Evropská komise, komisi předložila návrh a požádala o to, aby byl vytvořen současný nebo aktuální integrovaný systém, který eh, lépe bude moci zohlednit inovace eh, a ve všech členských státech a regionech Evropské unie, aby toto bylo možné lépe poměřovat. Inovace také umožňují Ehm, dostat nejdůležitějším, nejvíce rozhodujícím mm, výzvám, eh, před kterými Evropa stojí. Ehm, jsou eh, zde různé akční nástroje, a tyto nástroje musí být ještě více aktivovány proto, abychom se mohli pustit do řešení těchto problémů společně. Mm, společnými opatřeními, tedy myslím Evropskou unii ve spolupráci se členskými státy. V této souvislosti je důležité, aby abychom se ujímali iniciativ, abychom společně rozpracovávali plány, abychom zvažovali dopady pilotních projektů. K tomu musíme jmenovat inovační partnery a musíme se postarat také o zdravé e, aktivní stárnutí občanů. Evropská unie potřebuje určité stimuly k tomu, aby vyhledala a povzbudila ty největší talenty, aby se Eh, tyto talenty do tohoto procesu eh, zapojili. Evropský výzkumný prostor a úkoly s tím spojené, eh, ty běží do roku 2014. To znamená, že je tu, jde o společný trh a společný prostor pro inovaci a výzkum, který má být vytvořen. Toto už mm, bylo rozpracováno s pomocí nových finančních nástrojů. V rámci Evropské unie pak musíme využít eh, potenciálu k tomu, abychom eh, se chopili příležitostí a abychom mohli eh, využít veškerých možností pro výzkum, abychom mm, využili vědců v Evropě. Polské předsednictví bude realizovat různé projekty má, máme tady časový plán komise a rady. Pokud ho zohledníme, tak um, se tyto projekty budou převážně koncentrovat na mm, rozpracování určitých hlavních směrů nebo zadání nového programu, který nazýváme, nebo chtěli bychom ho nazvat Horizont. Jde nám přitom o to, aby tento nový rámcový program aby byl eh, přijatelnější, aby byl eh, eh, jasnější a srozumitelnější pro uživatele. A to znamená, že nám půjde také o to, aby bylo dosaženo větší komplementárnosti mezi fondy, prostředky rámcového programu a prostředky fondu soudržnosti, které eh, jsou eh, k dispozici členským státům. Zvláště jde o to, aby abychom docílili zjednodušení postupu při financování, zúčtování a posuzování projektů e, v rámci v tedy když e, programy vznikají. E, a sice se tak má stát na dvou úrovních, ve dvou dimenzích. Jednak co se týče finančních nástrojů a pak zjednodušení správních překážek, administrativních překážek. Ta diskuze eh, eh, k prvnímu rámcovému programu eh, proběhne na úrovni rady. A my vycházíme z toho, že komise ještě koncem eh, eh, listopadu toto eh, ohlásí, ale budeme mít také četné konference a zasedání. Bude to velice široce koncipovaná rozprava, kterou zorganizujeme k tématům, které předložila komise na základě zelené knihy a budou také probíhat tomu konzultace v Polsku. Budeme mít zajímavou konferenci EU Interaction 19. a 20. října. Na této konferenci mimo jiné budeme diskutovat o následujících eh, bodech. Eh, jsou to záležitosti, které eh, souvisejí s přijetím legislativního balíčku k mm, zaměřeného na vytvoření nového rámcového programu Maďarskému předsednictví jsme velice vděční za pokrok, kterého bylo dosaženo při pracech na, v Euratomu. I nadále se budeme snažit o e, hledání obsahového řešení. E, tady se to týká dvou rozhodnutí a dvou nařízení. Čekáme na závěry, e, které mají vyplynout z posouzení pilotního programu. Jde o evropské partnerství aktivní zdravé stárnutí. Tyto věci budeme také um, probírat na oficiální zasedání Rady Bruselu. Jistě, že nám záleží na tom, abychom abychom eh, probrali i různé rozdíly mezi partnery eh, v, na poli inovace, abychom rozpracovali eh, společný plán. Tyto instituce jsou do jisté míry si blízké, svou právní konstrukcí, anebo se částečně i odlišují. A zde musíme najít ta správná řešení. A proto 19. a 20. října ve Varšavě eh, proběhne setkání eh, s tématem, bude to tedy European Innovation Summit, eh, tak to bude znít název konference a na, zde se budeme zabývat právě těmito otázkami. Jde tady také o plné využití duchovního kapitálu. Rozsáhlé využití těch nástrojů, kterých má Evropa dostatečně. To je naše velké bohatství, lepší účinnost univerzit, inovační schopnost, vyšší účinnost také v oblasti výzkumu a vědy. O tomto budeme diskutovat u příležitosti eh, prvního ministerského setkání. A to bude v Sopotech už 20. července, tedy příprava eh, rady v Sopotech. A já si myslím, že je tu ještě celá řada opatření, která eh, rovněž eh, budeme realizovat, jako například setkání všech stipendistů z Rikery stipendia nebo konference, to budou které bude předsednictví provázet. V Krakově se například v souvislosti eh, s eh, Atomium Culture bude konat ještě dodatečná konference a to nám umožní ehm, probrat výzvy, které v současné době před námi stojí. A nesmíme na ně zapomenout, až se bude připravovat rámcový program to je taky mm, velice eh, hodně rozšířeno ve světě univerzit, ve světě vědy a i ve světě politické. Takže nebude to, jak jsem řekla, široce koncipovaná diskuse a mm, určitě i eh, Evropský eh, parlament sem bude zaangažován a společně se budeme snažit hledat řešení do mm, budoucna, co se týče inovační schopnosti. Ale nesmíme si nic před, nalhávat to je přeci základní hybná síla pro ekonomický růst. Evropy. Musíme na to myslet, zvláště není v obtížných časech pro Evropu. My se domníváme, že tato inovace je jedním z důležitých řešení. A o tom se nedá vyjednávat, nebo Boť o tomto principu neexistují žádné pochybnosti. Inovace je opravdu velkou hnací silou. A nyní se těším na vaše otázky. Prosím, vyjádřejte se k jakýmkoliv záležitostem a tématům, která vás zajímají. Frau Ministerin. Děkuji, paní ministrině, děkuji vám srdečně. Vy jste hovořila všem z duše, když jste hovořila o tom, že budoucnost Evropy zásadně závisí na tom, zdali v oblastech výzkumu a inovace dokážeme to, co jsme si stanovili. To bude rozhodující a právě proto o tom nesmíme pouze hovořit, ale musíme to také prokázat naším konkrétním jednáním. Jako první bude hovořit pan Kierek. Děkuji. Dobrý den, paní ministrině. Chci vyjádřit svou velkou spokojenost nad tím, že jste tady mezi námi jako bývalá kolegyně a jako známá právní profesorka a že nás seznamujete s polskými prioritami v oblasti vědy, neboť věda je předpokladem pro ekonomické inovace v EU na společném trhu. Schopnost inovací bude bude rozhodující pro naši konkurenceschopnost. Ale je tady ještě jedna další věc, kterou dále budu definovat. Já bych chtěl něco říci hospodářské politice. My jako vědci jsme tady ve výboru ITRE, to je výbor zabývající se průmyslem, eh, průmyslem vědou a energetikou. A je to takové určité dogma, které určuje naši činnost. Ale bohužel věda vždy sehrává sekundární roli. Doktrina, o které jsem se zmínil, byla základem mnoha iniciativ v našem výboru. A já se ptám, je to skutečně vhodné? Odpovídá to skutečnosti? Tady se jedná o následující. Možná, že někteří z vás budou překvapeni, z uchovávání CO2 rozhoduje o klimatických změnách. V průběhu polského předsednictví se sejde Mezinárodní klimatologická konference v Darfuru. Říká řečník. A to znamená, že my jako zástupci Evropské unie jsme někdy tahali za kratší provaz. A to souvisí s tím, že jsme jednoduše předkládali teorie, které nejsou vědecky dokázané a stále jsme hovořili o omezování CO2 a neustále další omezování a omezování. A musíme opravdu postupovat takto hystericky. IPCC, to je panel, je to mezivládní platforma zabývající se klimatickými změnami. Tady se tento panel se zabývá pouze dopadem CO2 na klima, ale tady existují ještě další faktory, je jich určitě celý tucet. A proto mohu kriticky pouze říci, že toto není výsledek seriózních studií. Takže Darfur se bude konat za polského předsednictví. Nebylo by také rozumné, kdyby se svolal evropský panel, tak, aby na vědeckém základě se vyhodnotily veškeré faktory ovlivňující podnebí. Takže co vlastně zodpovídá za klimatické změny? To je zásada. Tak, aby tato doktrina, které všichni věří, buď byla změněna, anebo potvrzena. A toto také eh, dopadá na konkurenceschopnost a na inovaci. Takže vlastně takovéto zásadní otázky, schopnost inovace, toto má také co dočinění s množstvím objemem CO2, ale také to má co dočinění, jak se dokážeme přizpůsobit se klimatickým změnám, které byly, budou a vždy budou existovat. Pan Matěvič, děkuji, děkuji paní předsed, pane předsedo, paní ministrině. Chci se zeptat na následující věc. My na tom ve výboru ITRE již dlouho pracujeme a sice jde o to, jak bude vypadat společný budoucí rámec financování pro vědu, výzkum a inovaci. Vy jste to již připomněla, ale já bych se chtěl ještě zeptat. Takže jde o zjednodušení rámcového programu v oblasti inovací. Finanční zjednodušení a tady existují ještě další věci, které lze zjednodušit. A za druhé, synergie strukturálních fondů s budoucím rámcovým programem. To je druhá otázka. Třetí otázka. Je správné, že strategicky se zvažuje vytvořit vědeckou infrastrukturu eh, v EU tak, aby EU e mohla sehrávat v této oblasti zásadní globální roli. Paní Cavalio? Děkuji, děkuji. Děkuji vám, děkuji paní ministrině za podrobnou prezentaci programu polského předsednictví v oblasti výzkumu a vědy a já se chci zeptat na, na zjednodušení. Já jsem velice ráda, že zjednodušení eh, struktur a systému je také jednou z vašich priorit. A my jako parlament sledujeme implementaci těchto opatření, protože se domnívám, že musíme politicky podporovat komisi tak, abychom eh, aby komise mohla toto zjednodušení provádět. Je 71 doporučení ve zprávě a komise již implementovala tři opatření, dalších 40 doporučení eh, je ve zprávě pana Odyho a my doufáme, že další opatření budou implementována v budoucnosti, protože také v souvislosti s některými doporučeními se musí také změnit finanční nařízení. Bude vytvořena neformální skupina, a my celý tento proces budeme sledovat. Já se chci zeptat na rozpočet. V parlamentu jsme odhlasovali návrh, že náklady na budoucí program budou zdvojnásobeny eh, a to je 100 miliard, protože současný sedmý rámcový program byl 50 a v současné době je na stole návrh na 80 miliard a některé členské státy chtějí nárůst tohoto rozpočtu, některé členské státy chtějí skromnější evropský rozpočet a proto mě zajímá, jak nahlížíte na to jednání a jak nahlížíte na synergické efekty, například působení se strukturálními fondy protože strukturální e, programy mají k dispozici na výzkum a inovace 60 miliard, ale mají velk, velice malou míru provádění. Tak jak by se daly propojit tyto dva programy, tak aby došlo k větším synergickým efektům a jak by se mohly potom inovované výrobky rychleji dostávat na trh. Děkuji. Děkuji. Bohužel musím upozornit na to, že otázky můžeme klást minutku nebo dvě, protože jinak nebudeme mít čas na odpovědi. Pan Odí. Merci, monsieur le... Děkuji, pane předsedo paní ministrině, děkujeme vám za vaši návštěvu. Já mám tři otázky. Co se týče revize sedmého rámcového programu, zbývá nám 30 miliard eur k vydání. Evropský parlament eh, řekl, jak si, sdělil komisi eh, svůj pocit s tím, že výzva k podání projektu 1. července nevíme, jestli mm, e, e, odpovídá e, představám, které jsme měli. Moje druhá otázka se týká jednání o budoucích mm, finančním rámci. Nám šlo o to, že by mohly členské státy vybírat z mm, jednotné prostředky a co si myslíte o europeanizaci výzkumu. A poslední otázka se týká Euratomu. Máme eh, tady mm, eh, na programu prodloužení eh, Euratomu, tam mm, opět nikoli o sedm let. Tak jak vy to hodnotíte na straně rady? Frau Kolářská-Bobinská. Paní Kolářská-Bobinská. Já vás srdečně vítám, paní ministrině, mezi námi. Paní ministrině je také autorkou reformy vyššího školství. A také A e, také se zabývala horníky. A také by mě zajímalo, jak to vypadá s excelentností. Je to opravdu ten nejdůležitější princip, je to klíčový prvek, excelentnost. Pokud ano, tak co se s tím má stát? To je také důležitá věc z hlediska konkurenceschopnosti a schopnosti inovací v oblasti vědy. A co se dá ještě mimo to dělat, aby nové členské státy, které zatím nevyužívají prostředky z EU na vědu, tak jak je můžeme v tomto podpořit? Jak jim to tak říkají strčit pod nos? Pouze excelentnost jako princip, já se domnívám, že ten rozdíl se pouze dále prohloubí. Hvala lepa, eh, gospa ministrica Kodrická. Imam tri vprašanja. Prvo so pravzaprav... Paní ministrině, měla bych na vás tři otázky. První se vztahuje eh, k tomu, o čem se teď hovořilo. Vy jste řekla, že se zasadíte za rovné podmínky pro všechny, protože eh, jsou tady některé regiony v Evropě, které za vývojem pokulávají. Také jste řekla, že na to je nutné mít příslušné benchmarky a že jim budete chtít také věnovat pozornost ve svém předsednictví. Řekla jste také, že vědecký a inovační potenciál musí být využit v členských státech to je něco nového, co zavádíte. Budete chtít posuzovat celý potenciál a nejenom současnou situaci vědecké excelentnosti v členských státech. Mě by zajímalo, jestli jsem správně pochopila eh, tuto věc, anebo jestli byste o tom mohla říct trošku více. Eh, druhá věc, vy jste hovořila o fondech soudržnosti a výzkumu. Můžete prosím říct něco o výzkumných programech a eh, jejich souvislosti s Technologickým institutem CIP a program pro soutěž a inovaci, kde tady vidíte synergické efekty. A pak ještě další otázka. Začala jste s tím, že jste konstatovala, že v Polsku se hodně času a pozornosti věnuje mládeži. To eh, je všechno hezké, ale my sledujeme, že eh, mezi mládeží nezaměstnanost roste a že nevidí žádné perspektivy. Jak to vypadá s tímto jevem v Polsku? Jaká opatření byste navrhla Evropě, aby Eh, mládež měla větší perspektivu. Děkuji, paní Hübner. Dziękuję bardzo, witam pani minister. Eh, bardzo się cieszymy, że pani jest dzisiaj. Děkuji, vítám vás, paní ministrině, v našem výboru. rozvoj inovace a výzkumu nám pomůže k růstu v Evropě. Výzkumné jednotky dělají maximum tak, aby i průmysl dokázal inovaci využít. Co si myslíte o následující věci? My máme v Evropě velice přísná kritéria a ambiciozní cíle a ochází k brain drainu z Evropy. A část výzkumu je spolufinancována ze strany průmyslu a ně, kdy výzkumné jednotky působí pouze a pracují pouze pro průmysl. Nemáte obavy z toho, že tyto výzkumné jednotky se jednoduše vytratí nebo odejdou? Paní eh, místo předsedkyně to je. Děkuji. Já vás taky tady vítám velice oceňuji, co jste říkala a mám tři stručné otázky. E, jedna se týká možnosti posílení společného programování. E, kolegyně tady hovořila o europeanizaci výzkumu, co podle mého by bylo dobré, kdybychom měli aspoň společné centrum programování, ale zkušenost Eh, nám ukazuje, že těžko přesvědčíme členské státy, protože jejich investiční možnosti jsou asi nízké. Takže když spojíme své síly, možná dokážeme dosáhnout určité dostatečné prahové hodnoty, abychom mohli třeba společně zajišťovat výzkum Alzheimerovy nemoci a podobně. Takže eh, bychom mohli třeba zesílit financování některých eh, společných projektů. A druhá, jedno, druhá otázka se týká sociálních inovací. Tady jsou eh, nové možnosti sociálních inovací a myslím si, že eh, Evropská komise nemá tom úplně jasno a někdy se mi zdá, že je to všechno nebo nic. Takže jaké iniciativy podle vašeho názoru bychom mohli přijmout a ve kterých oblastech působit a jak by e, e, sociální inovace mohla přispět k ekonomické, k obnově ekonomické aktivity a e, jak pomoci tedy e, zaměstnanosti a podobně. Pak jste hovořila o synergii zdrojů, hlavních kapitolách, rozpočtu, kohezní fond a podobně. Já si myslím, že nedost nedostatek zdrojů v některých zemích povedou k tomu, že ty státy budou mít takovou roztříštěným způsobem přístup eh, k prostředkům. Samozřejmě fond soudržnosti také může sloužit na lokální bázi eh, k financování výzkumu, ale pokud by chodilo k duplicitě, bylo by to škoda. Co si myslíte? Kolega Tvora? Předsedo, milá paní ministrině, milí kolegové, kolegyně, eh, má otázka se vztahuje k vyhodnocení šestého výzkumného rámcového programu, eh, jde o mezi eh, zprávu eh, sedmého rámcového programu. Je, bylo slyšet tlumočení? Dobrá. Takže v šestém rámcovém programu bylo řečeno, že vedle požadavků, že tedy vedle podpory výzkumných ústavů a e, univerzit e, se mezi zúčastněnými aktéry asi 20 prostředků rozloží na malé a střední e, podniky. Bylo cílem Evropského parlamentu, aby usnadnilo přístup malých a středních podniků eh, k finančním prostředkům Evropské unie i v oblasti podpory výzkumu a šlo o snahu navýšit prostředky. Jistě, že eh, přes strukturální a regionální fondy tady máme menší možnosti eh, přístupu k těmto penězům. Já jsem za svou frakci byl stínovým zpravodajem o, při, o zprávě o podpoře výzkumu a univerzit, ale má otázka je, jestli polské předsednictví předsednictví počítá také s účastí malých a středních podniků do budoucna a jestli v tomto eh, vidí nějakou možnost jednat. Eh, možná byste prosím mohla k tomuto něco říct. Děkuji. A tím předávám slovo paní ministrině. Ještě 15 minut máme, to byla taková e, řada různých obtížných otázek, doufám, že se pokusíte na ně odpovědět. Um, Bardzo serdecznie dziękuję za... Děkuji. Eh, srdečně děkuji za všechny vaše poznámky a otázky. Eh, dokazují, že před námi stojí celá řada výzev. A ráda bych eh, tedy nejprve začala dvěma otázkami, které položila paní Carvajo a pan Marcinkevič, protože tyto dvě otázky vlastně se překrývají do určité míry a obě se týkají politiky zjednodušování. Týkají se e, tedy zjednodušení a v obou otázkách jste vlastně hovořili o nutnosti hledat nové finanční zdroje. Co se týče zjednodušení, je pravda, že Velice oceňujeme zprávu paní Carvalho o zjednodušování procedur, především 71 doporučení, která e, jsou opravdu velmi důležitá a víme, že jejich implementace nebude jednoduchá. Nicméně, pokud e, jeden, některé ze základních překážek e, na cestě k excelent Eh, a nejdůležitější eh, je, že tam je komplikovaná regulace, čili prioritou bude zjednodušení eh, pravidel, které, která budou potom snažší při užívání skupina, která funguje e, v rámci našeho předsednictví a pracuje na finančních překážkách, tak tato pracovní skupina přišla s určitými myšlenkami a mezi nimi jsou i nové metody výpočtu a e, e, takže by nej talentovanější vědci a výzkumníci mohli vlastně eh, lépe využívat eh, ty prostředky a my bychom v rámci našeho předsednictví eh, chtěli se soustředit nebo na, na, na, soustředit na odbourání eh, právních eh, bariér. A z tohoto pohledu také jsme svědky snahy o harmonizaci procedur aplikovaných eh, v, rámci, v rámcových programech, ale to je také harmonizace rámcových programů a výdajů na vzdělávání a výzkum v rámci eh, vzdělávacích fondů. Takže eh, to současně souvisí i s následujícími otázkami. Ehm, my teď máme totiž pocit a, a víme, že nebudeme schopni dosáhnout jednotných postupů všude, ale pokud by se podařilo Eh, vypracovat podobná pravidla, pravidla třeba hodnocení projektů a podobně, tak už to samo o sobě by bylo velikým úspěchem pro Evropskou unii. A eh, prostředky určené pro inovaci a výzkum by pak mohly být lépe využité. Eh, v případech třeba financování ze strukturálních fondů nebo rámcových fondů. A kromě toho, máme i národní zdroje členských států, čili je důležité, aby členské státy realizovaly strukturální reformy eh, tak, aby ty procedury byly ještě zjednodušeny a v novém rámcovém programu, aby pak ty postupy byly snažší, jednodušší a lépe aplikovatelné. Také si musíme připomenout, že členské státy tady musí sehrát významnou roli. Samozřejmě existují instrumenty, které z vlastní povahy a kombinace financování projektů, jak z rámcových programů, tak z jiných zdrojů financování, s využitím národních zdrojů. A tady já bych chtěla reagovat na otázku paní Toja, eh, která se týká plánování financování výzkumu z iniciativy členských států a z iniciativy Evropské komise. My se tady zabýváme otázkou, o které se bude ještě eh, ze široka diskutovat. A tato otázka eh, bude prodiskutována eh, důkladně během zasedání rady, například v září. A bude to formální rada eh, v Bruselu, kde se o tom bude hovořit, protože jsme přesvědčeni, že je potřeba nalézt takové nástroje, které na jedné straně nám umožní lépe využít eh, společné programování a současně eh, umožní Ehm, jak si eh, čelit globálním výzvám, jak říkala paní Toja, ehm, protože to by se mohlo realizovat v těch oblastech, které právě berou v úvahu globální výzvy. A členské státy ehm, mají, získají, eh, získají zkušenosti společným programováním a Eh, mohou eh, najít další zdroje financování a komise představuje určité eh, koncepty, v nichž identifikuje globální výzvy a pro radu hodnocení. První iniciativy zdravého stárnutí bude vodítkem o tom, co dělat v budoucnu. Jako rozvíjat e, programy e, definované přes komisie. Zdali budou programy dále rozvíjeny v rámci inovačního partnerství a tady k tomu existují různé představy. Například se také plánuje výzkum v oblasti surovinové politiky a také výzkum v oblasti zemědělské politiky. Ale v současné době zatím první program první iniciativa zatím nebyla vyhodnocená. To je aktivní stárnutí ale polské předsednictví udělá všechno proto, aby v této oblasti došlo ke schodě jde o to, aby se umožnila kombinace finančních prostředků, například vnitrostátních a komunitárních prostředků. Také byly dotazy eh, na inovační politiku v ekonomice. Na to se ptal pan profesor Gere. Chtěl se dozvědět, zdali nehodláme, neměli bychom vytvořit také mezinárodní panel na zkoumání klimatických změn. Já se domnívám, že toto je jeden zám, ze záměrů, který by mohl být proveden v rámci například společných programů a také prostřednictvím v, v, formulace nové energetické politiky a dejme tomu také v rámci inovačního partnerství. Je velice vhodné se tímto problémem zabývat, protože nedozrálost, nezralost různých vědeckých výsledků může vést k situacím, které by mohly bránit dalšímu vývoji. Ale nám se jedná spíše o to, aby se ekonomika ve všech státech rozvíjela harmonicky a abychom také dosáhli tohoto pokroku, abychom se dostali z krize. Pan Martinkevič? Já již jsem se zabývala otázkou zjednodušení a také otázkou synergií mezi fondem soudržnosti a prostředky z horizontálního programu. Ale já mám také ten dojem, že je důležité zde dodat ještě jednu informaci. Práce, příprava evropské infrastru, vědecké infrastruktury je zásadně důležitá, neboť tato příprava, tyto práce budou projednávány i na neformálním summitu. A my na tomto summitu budeme se snažit identifikovat ty největší slabiny, které máme, současně také se budeme snažit o to pojmenovat regiony. Jde především o to, abychom rozvinuli specializované regiony. Bud- hodláme podporovat jejich zvláštní uh, Eh, znaky a také jejich infrastrukturu, inf, inovační infrastrukturu, která již byla z části in, eh, zafinancována. Jde tedy o to, aby inovační struktury se podporovaly na všech úrovních, to znamená od regionální až po komunitární úroveň. Jde o to, abychom zapojili do této činnosti všechny věce ze všech členských států. Já vím, já musím nyní ukončit svůj projev, svou prezentaci a my se musíme zaměřit na středně velkou vědeckou infrastrukturu, která by měla být otevřena i pro mladé vědce. Paní Jordecen se také ptala, jak budeme hodnotit vědecký potenciál a co uděláme s nezaměstnaností mládeže v Evropě. Vědecký potenciál v Evropě se měří různými způsoby a tyto způsoby zdaleka nejsou perfektní. My doufáme, že komise navrhne nová integrovaná kritéria na hodnocení úrovně inovace. A touto úrovní inovace bychom měli být schopni specifikovat, kde se skrývá účinnost či efektivita veřejných či vnitrostátních zdrojů, která je také přidanou hodnotou pro EU, protože je důležité také, aby inovace a výzkum přinesly své plody a vedlo to k výrobě produktů, které budou uvedeny na trh. Například e, základní výzkum musíme měřit jinak. A pokud se týče nezaměstnanosti mládeže, mladých lidí v Evropě, tak tady se domníváme, že toto je jeden z největších problémů, které v EU máme. Já bych vám chtěla sdělit své osobní e, poznatky z Polska. My jsme v Polsku využili strukturální fondy pro ty, e, kteří chtěli studovat a podporovali jsme je. E, šlo o to, abychom podporovali studenty exaktních věd a techniky a tak, aby tito lidé byli posléze zaměstnatelní. E, existují různé e, akademické a univerzitní směry, ale absolventi těžko hledají práci. Například eh, studenti, kteří studují eh, pedagogické obory, tak budou mít v budoucnosti problémy, protože je stále méně dětí. Takže my jsme v Polsku využili strukturální fondy na o, na vzdělávací úrovni a především jsme podpořili technické a exaktní obory. Jde především o to, abychom propojili tyto mladé lidi s evropskou výzkumnou oblastí, protože budeme potřebovat nové technologie, nové expertízy a tito mladí absolventi nám tady budou pomáhat. My jsme také analyzovali trh práce a také podnikatelé nám již eh, říkali, že potřebují více techniků a nebo specialistů na informační technologie a méně učitelů. Já eh, ještě musím reagovat na otázku, kterou položil pan Tojerer který se ptal na to, který se ptal na malé a střední podniky. K tomu bych chtěla dodat, že Možná jsem se tímto tématem na začátku nezabývala, ale je to jedna z největších priorit polského předsednictví, protože si dobře uvědomujeme, že nejde pouze o účast malých výzkumných týmů, ale také o účast opravdu malých mikropodniků, o účast studentů a tak dále. Toto je totiž cesta, která nám za použití správných nástrojů přivede k tomu, že opravdu dokážeme eh, přinést eh, inovaci do ekonomiky a EU. Dívám se na pana předsedu, který je poněkud nervózní, že tak dlouho hovořím. Takže jestliže jsem nebyla schopná zodpovědět všechny otázky, pak jsem k vám k dispozici a mohu později na tyto otázky odpovědět. Já jsem nereagovala, neodpověděla na otázku paní Kolárské Bobinské. Udělám to velice rychle. Máme hodně nápadů, jak řešit záležitost eh, nízkou, eh, nízké zastoupení určitých zemí Eh, my doufáme také, že v průběhu neformálního summitu v Sopotech Evropská komise předloží závěry z hodnocení z analýzy, která se zabývala využíváním evropských fondů pro provádění výzkumu. A my také doufáme, že v této souvislosti budou předloženy nové koncepty založené na spolehlivých zdrojích. To je všechno, pane předsedo, děkuji vám za to, že jste mě pozvali a chtěla bych vám také sdělit, že pro mě osobně je to prakticky cesta proti času. Já jsem byla před několika lety poslankyně Evropského parlamentu, byla jsem na druhé straně tohoto stolu a já jsem také velice ráda, že jsem se s vámi mohla sejít a hovořit k vám z druhé strany stolu. Děkuji vám, děkuji vám, paní ministrině. My vám děkujeme za to, že jste mezi nás přišla, děkujeme vám za vaše informace a v další polovině roku budeme spolu ještě mnohokrát hovořit. Takže děkuji vám a přeji vám všechno nejlepší do druhé poloviny roku, tedy do vaší poloviny roku. All okay? Hannah, we no, need some time. Oh, we are technical. Sometimes it's complicated. Meine Damen, meine Herren, liebe Kollegen, liebe Kollegen. Dámy a pánové, milí kolegové, kolegyně, snad bych mohla hned začít pár úvodními poznámkami. A mezitím se tady spraví technika. Doufám, že to hned začne fungovat dnes a e, zítra e, máme spoustu partnerů a hostů, tak se musíme postarat o to, abychom to všechno časově zvládli. Ale mám e, mimořádné potěšení, že se k nám dostavil ředitel pro Mezinárodní agenturu pro energii, pan Tanaka, a že ještě před letní přestávkou za námi přijel. Mm, rád bych ho přivítal srdečně jménem našeho výboru. Všichni víme, že v těchto dnech se je hodně práce, že musíte odpovídat na spoustu otázek, že musíte poskytovat řadu informací, ale víte, že i v Evropě se vede diskuze o zásobování energií do budoucna a otázku toho, jak to bude pokračovat s jadernou energií, jak se, jak se jak hodnotíme celkovou situaci s jadernou energií i po japonské katastrofě. To nás všechno velice zaměstnává. A někdy máme dojem, že, je to, že to člověka zaměstnává, ale je velmi užitečné, když to nás jiném zaměstnává, ale když to propojíme s troškou informací a poznatků. A proto velmi děkuji za to, že jste zde a snad nám napomůžete mm, ještě mm, nás obohatit, že nás obohatíte o další informace. Srdečně vás vítám a už nebudu dále mluvit, máte slovo. Thank you very much, uh, Mr. Děkuji vám, pane předsedo. Jsem velice potěšen, že mohu předstoupit znovu před vás výbor a seznámit vás s analýzou Mezinárodní eh, eh, agentury. Naše organizace sídlí v Paříži, je to eh, Bezpečnostní energetické fórum a nedávno na eh, mise eh, ropného průmyslu byla realizována před dvěma měsíci. Jednalo se o zprávu eh, členských vlád v souvislosti s mm, libijskou situací a nepravidelnostmi v dodávkách. Tam je celá Eh, řada eh, aspektů a já samozřejmě velice rád odpovím jakékoliv otázky, které budete mít i v této souvislosti. Ale my dnes budeme hovořit o dopadech eh, havárie ve Fukushimě v Japonsku. Jak říkal pan předseda, byla to opravdu katastrofa, která měla velice výrazný dopad na celou, celé odvětví energetiky energetiky a obecně na jadernou energetiku celkově. Jak, eh, jakožto Japonec opravdu se velice mě, se omlouvám za to, že to k této havárii došlo, ale současně také velice oceňuji a děkuji za všechnu pomoc ze strany různých vlád eh, z celého světa, která nám byla poskytnuta eh, po havárii, po zemětřesení a jaderné havárii v Fukušimě. My jsme tedy nyní, nyní tedy v Japonsku pokračuje rekonstrukce, celá řada ekonomických aktivit se vrací, takže já jsem přesvědčený, že Japonsko eh, se po této katastrofě zpamatuje. Eh, nicméně v rámci eh, IEA my jsme, my děláme analýzu nebo budování scénářů, což je velice významná Eh, aktivita, protože bez znalosti trhu je těžko říci, kolik ropy potřebujeme, kolik eh, energie nám chybí, jakou politiku doporučovat členským zemím nebo, eh, nebo velkým spotřebitelům. Takže Každý rok děláme eh, světovou analýzu spotřeby ropy v list, eh, energie pardon, v, v listopadu každého roku a eh, tato havárie bude významnou kapitolou obecně naší každoroční zprávy. A já tedy se dnes právě soustředím na tento případ. Tedy, jaká je současná situace? V tuto chvíli my nevíme, jaká byla skutečná příčina k, e, katastrofy ve Fukušimě. Budeme muset počkat na dokončení důkladného vyšetřování japonské vlády i zahraničních expertů, e, zjistit, e, jaké tam byly aspekty koncepční, projekční a podobně. My prostě budeme muset opravdu počkat na e, závěrečnou zprávu z vyšetřování. Ale jsem přesvědčený, že po stabilizaci situace se ponaučíme a e, budeme zase vědět více o jaderné technologii. Pozorovali jsme, že významná část eh, energetického portfolia eh, představuje jaderná energie, ovšem po Fukushimě řada evropských států i v dalších regionech se eh, začaly, začaly tedy revidovat bezpečnostní aspekty a e, dřívější scénáře, plány a projekce e, se e, v tuto chvíli jeví jako příliš optimistické. Čili my budeme muset zrevidovat i tedy všechny tyto scénáře po, tomto, po této havárii. Rozhodně dojde ke zpomalení výstavby nových zařízení a daleko dříve dojde k uzavření zařízení, která by bývala zůstala v provozu déle. My se domníváme, že analýza situace v Německu a v jiných zemích se, co se týká také Švýcarska a, a dalších evropských zemí, je to logické, ale současně pozorujeme ještě silnou angažovanost některých evropských zemí jako Francie, Finsko, Švédsko nebo Spojené státy nebo některé východoevropské státy, eh, Čína, Indie, eh, nebo Jihoafrická republika, Rusko, to jsou státy, které nadále eh, mají v plánu užívat jadernou energii, čili v tuto chvíli eh, v rámci těch našich scénářů eh, se dá říci, že závody, které jsou nyní ve výstavbě, tam výstavba bude pokračovat. Budoucí zařízení v rámci OSD určitě eh, zaznamenají zpomalení a relativně Ovšem, to bude to mít daleko menší dopad třeba v těch nově rozvíjejících se ekonomikách. Ale pokud bychom to karikovali, eh, jaký to bude mít dopad na globální energetické trendy, na náklady cenu elektřiny především, eh, diverzifikace eh, palivového mixu a co to bude znamenat v oblasti boje s klimatickými změnami a emisemi CO2 světový eh, výhled pro letošní rok a nepochybně i pro příští rok eh, bude znamenat podrobněji se podívat na jednotlivé státy a jejich perspektivy analýzy a eh, jaderné scénáře budou určitě zredukovány. Jak to očekáváme? Jestliže státy v eh, OECD zredukují svoji kapacitu expanze a, a pokud zůstanou zachovány aspoň některé, některá jaderná zařízení, znamená to, že nová eh, nových zařízení bude o polovinu méně, než se uvažovalo v rámci eh, New Policy scénáru, tedy scénář nových politik. To, bylo, to byl scénář pravděpodobný, který bral v úvahu eh, tu nejméně ambiciozní eh, hranici z Kodaně. Jsou tu tak, toto pravděpodobné, pravděpodobný scénář. A A podle scénáře nové politiky se očekávalo 360 gigawatt nových kapacit, že bude potřeba, že bude vybudováno. To samozřejmě znamená včetně náhrady starých zařízení ale podle toho sníženého scénáře jsme to zredukovali na polovinu. Ze 360 na 180 gigawatt nových eh, výrobních kapacit eh, podle tedy toho sníženého eh, jaderného scénáře. Tedy to, to, to světle žluté, ta, ta světle žlutá část, to je zřejmě budoucí Eh, budoucí kapacita jaderných elektráren v nadcházejících obdobích. A v rámci energetického mixu zřejmě dojde k poklesu z 15 na 10 eh, jaderné energetiky. A co to tedy znamená z pohledu obchodu, cen a emisí CO2? Tady vidíme Eh, ostatní eh, zdroje energie, ostatní paliva a předpokládáme, že snížení podílu jaderné elektřiny bude nahrazeno z třetiny uhlím, či z třetiny plynem a z třetiny obnovitelnými zdroji. Pokud budeme předpokládat, samozřejmě cenově to bude rozdílné, ale my předpokládáme, že každý z těchto tří zdrojů nahradí jednu třetinu eh, toho výpadku eh, jádra. A potom to bude znamenat navýšení o 130 milionů tun uhlí navíc, což odpovídá, řekněme, celé australské produkci e, za rok, takže bychom potřebovali ještě jednu Austrálii navíc v roce 2035. E, Co se plynu týče, budeme potřebovat navíc 80 miliard krychlových metrů plynu e, navíc, což odpovídá stávající produkci plynu v Kataru. Budeme potřebovat ještě jeden Katar v roce 2035. To je zajímavý případ. Obnovitelné zdroje, tam bude potřeba asi 460 uh, eh, terawatt hodin uh, eh, navíc, to znamená pětkrát eh, s německou, celo německou produkci obnovitelných zdrojů pětkrát tolik, než je dnes. Tedy takový je dopad toho scénáře snížení energe, jaderné energetiky a navýšení tedy ostatních zdrojů. Ono to současně znamená také zdražení plynu, zdražení uhlí a nepochybně e, obnovitelné zdroje taky, protože obnovitelné zdroje obecně jsou drahé. To tedy jasně ukazuje, že elektřina bude mnohem dražší. Tady vidíme výpočty emisí kysličníku uhličitého. Světle modře vidíme ten scénář nových politik. Tam eh, byla vidět stabilizace, ne vyloženě pokles, tak, jak bychom potřebovali o 2 eh, stupně eh, Celzia, ale v, v porovnání s touto novou politikou vzhledem k užívání, zvýšenému užívání uhlí a plynu, ten snížený scénář znamená eh, nárůst o 30 gigatun kysličníku uhličitého navíc. To znamená o 30 víc emisí z elektráren v roce 2035 eh, do roku 2035. Co se týče tedy emisí CO2, to snížení o polovinu eh, do roku 2050, což je ten cíl, který je stanovený, opravdu bude těžko dosáhnout. A v roce 2035 i za předpokladu rozvoje, eh, ukládání uhlíku a podobně, to bude velmi, velmi důležité, protože se předpokládá, že v roce 2050, nikoli 35, ale 2050 pro dosažení redukce emisí o 50 to bude znamenat 50 elektřiny z obnovitelných zdrojů a ta druhá polovina by musela být jaderná anebo eh, CCS. Ale pokud bude jaderné elektřiny méně, bude muset být daleko více CCS. Čili jak investovat do CCS, jak stanovit eh, uhlíkovou taxu, uhlíkovou daň a podobně, to budou významná politická rozhodnutí i v oblasti plynu. A tady je stávající analýza, co se týče Německa. Německo přijalo eh, ambiciozní rozhodnutí ukončení jádra do roku 2022. Pokud by se toto realizovalo, tak první je, že Německo sníží spotřebu o 10 prostřednictvím úspor a zvýšení efektivnosti, ale při zachování růstu ekonomiky a snížení eh, eh, a, a, a úspor, to je i, i tak samo o sobě velice eh, náročný cíl. A tady ta černá část, která představuje jadernou energii, by měla být nahrazena obnovitelnými zdroji, což je také velmi náročný cíl. A německý cíl, co se týče snížení emisí eh, CO2 by znamenalo snížení také eh, spotřeby uhlí a plynu, ale v, podle našich výpočtů eh, další dovoz 16 miliard kubíků plynu v roce 2022 pro nahrazení uhlí. Tak to samozřejmě potěší Rusko, ale vyvolá to obavy z hlediska energetické bezpečnosti nejenom pro Německo, ale pro celou Evropu. Protože my víme, že eh, evropská eh, elektrick, eh, síť elektřiny je celá propojená a evropská energetická politika eh, chce využívat více obnovitelných zdrojů z bezpečnostních důvodů a ten společný eh, eh, energetický trh v Evropě potřebuje právě posílit tento bezpečnostní aspekt. Takže rozhodnutí jednoho státu, takové zásadní rozhodnutí jednoho státu, má potom vliv prostřednictvím té společné sítě na ostatní státy. Takže německé rozhodnutí rozhodnutí bude muset, samo, bude samozřejmě muset být respektováno, ale bude muset být dobře koordinováno v rámci e, evropského společenství. A, a... a další bod se týká toho budování jaderných kapacit. A toto není e, nízkojaderný scénář, ale nový politický scénář. Takže v současné době se nejvíce jaderné elektrárny staví v Číně a po roce 2020 se zvyšuje modrý sloupeček. A to souvisí s tím, že potřebujeme nahradit zastaralé jaderné elektrárny v zemích OECD. Takže je třeba udělat velké investice, ale v našem scénáři nízkého využívání jádra bude tato část vlastně snížena na polovinu. Takže dojde k velkému posunu a k budování jaderných zařízení v, zemích ne, v jiných zemích než v zemích OECD. A potom také musíme se zabývat například otázkami šíření vůbec jaderných zbraní a tak dále, protože jde o bezpečné využívání jádra a to v těchto zemích je těžké zaručit. Toto je folie, kterou používáme, abychom ukázali, co, jaká je výz, vize a také výzva e, trvalé udržitelnosti. Ta červená čára nahoře, to je běžný scénář, normální scénář a to spodní čára je scéna 450 a 450 znamená scénář snížení emisí CO2 na polovinu v roce 2050. Ta modrá čára to je takzvané eh, zní scénář nové politiky. Červená tečka ukazuje, co je takzvané nízkojaderné scénář a e, to znamená, že CO2 bude o kapku vyšší než v případě e, běžného scénáře. Potom máme také e, zlatý věk plynu, protože to souvisí s tím, že budou velké dodávky plynu, například také z pobřežních oblastí a také bude obrovská poptávka po plynu v Číně, tak bude plyn využívat daleko více, než jsme si v minulosti představovali. Ten, to využívání plynu povede u CO2 k tomu, že eh, z plynu samozřejmě jsou emise CO2. To znamená, že je to o kapku méně než scénář nové politiky, ale je to dalek vzdáleno od eh, 450. My potřebujeme velké investice do obnovitelných zdrojů CCS, jestliže jádro bude někdy k dispozici. Přesto si myslíme, že všechno bude velice složité a prakticky bude nemožné dosáhnout s nízkým využíváním jaderné energie e, toho scénáře a cíle 450. Naše analýza ukazuje, že ano, když my přemýšlíme o energetické bezpečnosti a bezpečných dodávkách, pak musíme nahlížet na veškeré energetické zdroje dohromady. Jinak nemůžeme zabezpečit eh, energetické dodávky eh, tak, aby se zabezpečily dodávky, bychom museli brát v potaz jadernou energii a my musíme především se také dívat na plyn, na CCS a musíme se dívat na všechny tyto alternativy a abychom eh, dosáhli bezpečných dodávek, musíme opravdu využívat všechny zdroje. Další eh, takový signál je to, že je třeba zde postupovat ne eh, na bázi jedné země, ale na bázi regionu, tedy na základě Evropy. A Evropa zde ukazuje, že by energetická bezpečnost mohla být garantována, jestliže bude dobře fungovat přenosová síť a budou využívány různé energetické stroje a jestliže bude Evropa hovořit s dodavateli jedním hlasem a já se domnívám, že toto je naše klíčové doporučení po katastrofě ve Fukushimě. Děkuji. Tanaka, herzlichen Dank für diese pana Tanakovi za eh, tuto jasnou analýzu a um, aniž bych chtěl dále mluvit, měli bychom, myslím, využít mm, příležitosti, abychom eh, se hned vás zeptali na další věci. Paní Kavalios je první. Děkuji. Pane předsedo, děkuji pane Tanaka za velmi jasnou prezentaci. Měla bych jednu otázku, která se týká technologické cestovní mapy, e, která vznikla na základě tohoto scénáře. Vy jste se zmínil o jedné z technologií CCS a jak jsem pochopila z vašího scénáře, tak to bude, není jisté, jestli to bude 2050, jestli 50% ve výrobě elektřiny jestli tady budeme mít v té době CCS. A mm, pak, co se týče dalších technologií, mm, je, mm, musíme zvážit vývoj technologií, protože jestliže budeme chtít bojovat proti klimatickým změnám v jaderném scénáři, tak budeme muset zaznamenat průlom v těchto technologiích, jinak se nám nepodaří splnit tyto dva cíle. Mohl byste prosím toto vyjasnit? Děkuji. Ano. Možná by pan Tanaka mohl okamžitě odpovědět, protože to asi budou rozdílné otázky. Ano, děkuji. Ano, určitě si myslíme, že CCS je jednou z klíčových technologií. Jistě stále eh, musíme, mít, eh, musíme jít do dalších pilotních eh, demonstrací, musíme ukázat, že CCS je něco, co je e, nutné a je možné to bez úniku dobře skladovat. Takže musíme e, prokázat, e, že CCS je dobrá věc. A pak ceny uhlíku, tedy například 50-70 dolarů na tunu, tyto technologie možná nebudou správné. To znamená, to je jedna oblast, kterou, um, kde se musíme vyvinout úsilí a jak říkáte, je tady řada ještě dalších technologií, které jsou nezbytné abychom, tyto, eh, abychom měli i tento mix. Eh, určitě obnovitelné energie jsou jedny z nich mm, mm, už jsme to hodně eh, realizovali, ale potřebujeme solární energii, solární nebo fotovoltaickou energii a ještě další vývoj těchto technologií. Potřebujeme i další technologie jako um, alternativní, ale určitě je možné uh, aplikovat toto vše inovativnějším způsobem. Termální. Je také důležité mít technologie na straně uživatelů, protože snížení eh, eh, tady musíme mít nové technologie a to je eh, klíčem pro snížení emisí ehm, s, ehm, třeba příjem dopravy. Eh, dále ehm, je zapotřebí mm, mít takzvanou inteligentní technologie sítí, tak abychom vyvážili tento velmi volatilní trh s obnovitelnými energiemi a měli bychom vytvořit velký trh, který bude propojen vzájemně. A toto je velmi důležitá e, věc, to znamená e, informační technologie a vývoj s ní spojený v sektoru energie. A navíc bychom mohli ještě jít také do technologie ukládání e, Uh, Takzvaný hydropool je možná jedna věc, k dispozici, pak jsou tady jiné technologie pro ukládání elektřiny, je to eh, ekonomika vodíková a možná i eh, supervodivost. Je tady celá řada možností ukládání hm, a to bych se dalo kombinovat s inteligentními sítěmi. Je tady spousta volnosti a flexibility na tomto trhu s eh, elektřinou. Frau Možná hned vezmeme dva, tři řečníky společně. Ano, děkuji, eh, pane předsedo. Téměř poslední poznámka pana Tanaky. Ehm, mluvilo se o 450 ehm, ppm, eh, tento scénář ehm, je téměř nemožný. A eh, já bych ráda znala vaše názory na to, co se dá udělat, aby se to umožnilo. Děkuji. Velmi dobrá otázka. My si nemyslíme, že to je nemožné. Je to pr- prakticky nemožné s otazníkem, ale stále možné z technického hlediska ale musíme, to je to spojeno se řad, spoustou nákladů, s velkými investicemi, tak, aby se to mohlo udělat. A také si myslíme, že Ehm, ti, kteří vyjednávají o eh, klimatu, ehm, musí odvést důležitou práci, ehm, musí vyvinout větší úsilí. Myslíme si, že potřebujeme přístup ze, ze spodu nahoru než opačně. Eh, stanovit cíle a Um, odpojit tyto cíle od um, jiných. Všechny tyto cíle členských států, to je jedna věc, ale máme tady situaci v Číně nebo americkou politiku. A um, tady je to ten přístup top-down, který pravděpodobně nebude fungovat, alespoň prozatím. A pokud je to tak, tak my navrhujeme přístup bottom-up protože tyto technologie jako mm, eh, mm, eh, uhelné elektrárny, eh, a pokud toto nastane, tak to může přitáhnout technologie na 30-40 let. Nemůžeme změnit mm, běh geotermálního vývoje. Pokud pokud neučiníme určitá opatření, jako třeba připravenost do CCS, udělat z toho vytvořit tady určité retroaktivní eh, zařízení pomocí technologie CCS. Takže tento typ zařízení tady je zapotřebí eh, dalších poznatků, jinak se dostaneme do vážných problémů a nepodaří se nám toho dosáhnout před rokem 2050. Další věc, kterou jsem chtěl zmínit je e, koncepce energetické bezpečnosti. E, Čína e, my to myslí vážně s využíváním více plynu, protože vědí, že ropa tady nebude na věčně uhlí, není čistá, čistý surovina, to znamená více plynu. A má to být příznivé z hlediska ekologického, ale také je tu zajištěna otázka energetické bezpečnosti. Čína zavádí velice striktní opatření spojená s energetickou účinností, protože nemohou využívat uhlí, eh, ropu, eh, tak, jako, tak běžně, jak to bývá, protože ceny půjdou dramaticky nahoru, pokud Čína v tomto bude pokračovat. Takže eh, vůli energetické bezpečnosti Číny Čína musí um, učinit řadu opatření na domácí půdě. Takže aktivovat nebo pozbudit k tomu, aby tato národní opatření udělali ve vyjednávání o klimatických změnách, tomu se říká na, mas. Toto je velmi důležité. Takže když se to udělá pod hlavičkou trvalo udržitelného vývoje, alespoň budeme moci zůstat na této cestě do roku 2050. Takže tato, tyto znalosti jsou asi eh, to nejdůležitější v této fázi. de Campos. Campos. obrigado, doutor Tanaka. Foi uma excelente lição. Děkuji, pane Tanaka. Vaše vystoupení bylo opravdu výborné a eh, je to eh, materiál k přemýšlení. Já mám dvě otázky. Týká se to posledního grafu, který jste ukazoval. Eh, je tam období do roku 2020 a po roce 2020. A v, tém, v tom období Eh, po roce 2020 je vidět nárůst energetik, jaderné energetiky v Číně a po roce 2020 zase pokles eh, využití jaderné energie. Takže před, se domnívám, že to vaše vysvětlení je velmi zajímavé, ale co se týče zemí mimo OECD, mám své pochybnosti protože po roce 2020 ten váš graf předpokládá silný růst jádra v zemích mimo OECD. A podle té vaší úvahy v té poslední odpovědi můžeme říci, že státy mimo OECD, podobně jako Čína, nebudou moci předpokládat eh, Eh, eh, hledání, nalezení nových zdrojů, protože ta vaše projekce je vlastně katastrofická. A mě by tedy zajímalo, jestli tam není nějaký manevrovací prostor, za prvé. A za druhé, vy jste eh, tam komentoval a stěžoval jste si, že Evropa nemodernizovala svůj jaderný sektor, že se jaderné elektrárny měly renovovat dřív. Toho jsme si, myslím, všichni vědomi. Jsou státy, které naprosto ztratily své, eh, jaksi, své know-how v oblasti jádra. Přestali vychovávat jaderné eh, odborníky. Evropa se jaksi skryla do subsidiarity, což je eh, vlastně projev zbabilosti, protože víme, že žádná subsidiarita tady vlastně neplatí, protože co se udělá v jedné zemi, má dopady na ostatní, ale když Evropa nemá řešení, tak se dovolává subsidiarity. Čili já se ptám, budeme moci tento technologické spoždění nějak dohnat? Budeme v Evropě schopni technologické spoždění v této oblasti dohnat? A ptám se, zda politické klima umožní toto dohnat. Zase, to je velice zajímavá otázka. První to, co jsem ukazoval na jednom, na tom, myslím, předposledním slajdu, to jsou kapacity navíc. Čína bude zaznamenávat stál trvalý růst, ale rychlost eh, nárůstu se zpomalí, protože my víme, že růst čínské ekonomiky pomalu se zpomaluje, čili potřeba výstavby nových elektráren, včetně jaderných, bude klesat po roce 2020 až 2035. A proto se to jeví jako kdyby eh, se snižovalo množství jaderné elektřiny v Číně, ale to se vlastně snižuje pouze růst. A ta celková kapacita jaderných elektráren nadále poroste v Číně. A co se týče zemí OECD, ten graf ukazuje, že OECD potřebuje značný nárůst, protože musí dojít k náhradě starých zařízení v rámci OECD. Čili my si myslíme, že pro aspoň uh, udržení toho pravděpodobného scénáře nové politiky OECD bude muset investovat do, do, takovéto, do takovýchto kapacit, jinak nebude moci udržet ekonomický růst, trvalou udržitelnost a tak dále. To je, to je výklad toho grafu. A v případě toho eh, snížení sníženého scénáře, tam ta, e, mod, ta modrá e, značka bude podstatně nižší. Tam je předpoklad, že expanze OECD bude podstatně zpomalená. A druhá otázka, ta se týká technologií. Ano, jádro. E, už je jaksi etablované pře mnoho let, ale náhrada starých zařízení eh, byla v podstatě omezená, většinou se jenom prodlužovala životnost starých zařízení a to je, tak je to v některých zemích. Takže postupné eh, eh, opouštění starých elektráren a budování nových náhradních elektráren, eh, to vyžaduje velký technologický rozvoj, protože nové elektrárny budou, by měly mít větší eh, rozměry, měly by mít nov, novější technologie, bezpečnější technologie a měl, eh, při investování do nové elektrárny tak si myslím, že by se měla zlepšit bezpečnost, ale bez investování do nových zařízení k tomu nedojde a to se netýká pouze jaderných elektráren, ale všech in, eh, technologií. Když se neinvestuje, do nejlepších, nejmodernějších technologií, tak eh, prostě nedojde k pokroku. Čili podle našich analýz, podle toho posledního vývoje, ano, tento typ inovací nastává v Číně. Čína má tak e, velký růst poptávky, že elektrárny sluneční, větrné a podobně Eh, nakonec eh, nejvíce rostou právě v Číně. A prakticky Každé čtvrté nebo páté elektrické auto se prodává v Číně, čili v podstatě, nebo se pro, bude prodávat v Číně, čili Čína bude lídrem v oblasti technologií ve všech směrech. Eh, OECD a evropské státy a jejich výzvy, tedy jak mají konkurovat těmto zemím. Bez nových investic, jak jste říkal, to opravdu bude těžké. Samozřejmě firmy investují v Číně, zkouší si tam své technologie, ale současně udržování technologických schopností v regionu zlepšuje a investování do nových energií, do nových technologií je velice důležité. A my vidíme mnoho zemí v Evropě, které se hodně orientují na obnovitelné zdroje a mnoho evropských eh, elektrárenských společností hodně investuje do obnovitelných zdrojů, že to je jeden ze způsobů, jak eh, vlastně eh, do, jak si realizovat takovou tu energetickou revoluci. Nicméně jádro by toho mělo být součástí. My potřebujeme všechny alternativy. My nevíme, která technologie nakonec vyhraje. A v současné době jádro je pod velkým tlakem, velkých revizí, to my připouštíme, ale jako celek pro zajištění udržitelného, bezpečného zasobování energií musíme počítat se všemi alternativami a musíme do všech těch energií investovat. Pan kolega Vidal kvadras. Děkuji vám, děkuji vám, pane Tanako, za velice dobrou a detailní prezentaci. Vy jste nám také připomenul, že havárie ve Fukušimě přiměla některé evropské vlády, jak v EU, například v Německu, jak jako například v jiných zemích, které nejsou členy EU, což je Švýcarsko, aby zavedly zásadní změny v energetické politice a také ve svém postoji k e, jaderným zařízením. Změnili své názory na rozšiřování těchto kapacit a hodlají se zaměřit na ukončení fungování těchto kapacit. Mám dvě otázky. Chci se zeptat, podle vás takovéto změny v politice, energetické politice dojde také k ním v jiných zemích na světě, například v Číně, v Indii, ve Spojených státech. A nebo co si o to myslíte, nebo si myslíte, že oni budou nadále využívat svá jedená zařízení jako do posud? A za druhé, druhá otázka, ta se netýká politických úvah, t- vy máte určitě nějaký politický názor, který nám určitě nebudete sdělovat, ale čistě z politického hlediska, z racionálního hlediska, bezpečnost dodávky, snižování CO2, eh, potom také předpokládaná revoluce ve spotřebě energií. Takže myslíte si racionálně, že toto rozhodnutí, tato rozhodnutí na odchod od jádra je dobré. Je to velice politická otázka, je velice těžké ji zodpovědnout pouze, zodpovědět pouze technicky. Ano, já se domnívám, víte, jádro je velice politická záležitost a je zde také různé politické názory v jednotlivých zemích. Vy jste se ptal na to, které země asi budou odcházet od jádra. V Evropě Německo, Švýcarsko a také Itálie se rozhodli, že nebudou dále využívat eh, jaderná zařízení, ale z Francie nadále trvá na využívání jádra Švédsko, Finsko, Spojené království nadále je pro eh, jádro a východoevropské země se domnívají, že jádro je velice důležitou bezpečnostní služkou eh, oproti Rusku. Takže tady máme určitý mix i v Evropě. A Čína bude dále pokračovat v budování jaderných elektráren s lepší bezpečnost, ale vědí, že jaderné elektrárny jsou pro ně nutné. Indie také, Rusko taky, Korea je další velice silnou nukleární mocností. Turecko pokračuje v budování e, jaderných zařízení Jižní Afrika také si zachová svou nukleární alternativu a Spojené státy to je zajímavý případ. Nám se zdá, že Spojené státy budou mít potíže s budováním nových jaderných zařízení, ale tak, aby USA si zachovali ekonomický růst, tak také musí využívat jádro. Takže celkově se domníváme, že každá země by měla udělat své suverénní rozhodnutí o jádru z technického či politického hlediska, ale celkově se domníváme, že jádro je také politickou opcí pro skupinu zemí a právě proto Evropa si může ponechat různé názory na jádro. Uh, v jednotlivých zemích, takže vlastně v Evropě budou různá řešení, některé země budou využívat jaderná zařízení, některé země ne a to je velice inteligentní způsob. Eh, politicky je to složitá věc, ale co můžeme o odchodu od jádra říct z technického hlediska? Eh, soukromý sektor investoval hodně peněz po dlouhou dobu a stále se změnily vlády a vždy jsme byli pro jádro, proti jádru, pro, proti a tak dále a to je velice špatný signál. A jestliže například máte stejný postoj k eh, obnovitelným energiím, tak je to také špatné. Je třeba mít předvídatelnou energetickou politiku, tak aby mohlo docházet k investicím. Děkuji a nyní paní Kolarská Bobinská. Děkuji. Pokud půjdeme ke scénáři z více plynu, budeme stále více závislí na Rusku a v tomto směru co si myslíte o um, um, no, pobřežní, uh, plyn? protože si myslím, že obě tyto otázky eh, by měly být eh, diskutovány na podzim parlamentu. A druhá otázka eh, je, vy jste se zmínil o tom, že oceňujete evropskou energetickou politiku a také jste řekl, že rozhodnutí Německa vystoupit z jádra bude mít veliký dopad na energetickou politiku Evropy. Myslíte si, že Německo to mělo konzultovat s ostatními zeměmi? Thank you very much. Děkuji. Um, I'm not chancellor. Já nejsem kancelář, eh, kancléř, takže nemohu eh, odpovědět na druhou otázku, ale e, komisař Oettinger jasně řekl, že ano, toto německé rozhodnutí musí být prodiskutováno na, v Evropské unii. Takže Myslím si, že Evropská unie by měla diskutovat o německé politice, protože eh, to bude mít dopad na všechny ostatní země v Evropě, zvláště na země sousední. Takže eh, někdy, hlavně pro sousedy, to bývá příležitostí. Můžete eh, prodat elektřinu za vysokou cenu Německu, pokud to bude potřebovat. Takže elektrárenské společnosti kolem Německa, které tedy obklopují Německo, zdá se, jsou velice spokojeny s tímto rozhodnutím Německa. Ale spotřebitelé musí zaplatit více, a to nejenom v Německu, ale v jiných zemích, protože e, to bude mít tedy dopad na celou Evropu a to se musí prodiskutovat v celé Evropě, v komisi, parlamentu a jinde. To je naše stanovisko. Tento pobřežní eh, eh, plyn. To je další otázka, kterou jsem ne, nezmínil v této eh, publikaci, ale nedávno jsme zveřejnili takzvaný, jestli vstupujeme do zlatého věku. To je tento scénář. A jak vy říkáte, tak je to plyn mm, z pobřeží, jestli je tedy bezpečný. A pokud řekneme, že e, tento shell gas nebude tak jen k dispozici, tak problém spočívá v tom, že budeme velice závislí na konvenčním plynu e, na Rusku, e, Alžíru, Iránu. Takže tento plyn, jeho existence a také nekonvenční plyn bude znovu přepisovat geopolitiku dodávek plynu. Takže to je velmi strategická otázka, tedy dopad tak aby tento eh, plyn byl k dispozici. A z ekologického hlediska je tento tzv. shell gas bezpečný. To je důležité toto zdůraznit. Bylo to diskutováno eh, v Americe, v Jižní Africe, ve Francii. Tady se vede spousta diskuzí k tomuto. V naší publikaci si můžete stáhnout toto věci zdarma. A to, to, to, to jsou tady technologie spolu s horizontálními vrty, a to je také eh, budoucnost dalšího vývoje, ale eh, takzvaná eh, hydrofruktu, takzvané, tyto alternativy se používaly 60 let při vrtání, takže to není úplně nová věc. Ale společně s horizontálními vrty se to teď používá v případě shell gas a my si myslíme, že tyto hydrofrakční technologie možná nebudou nebezpečné, ale protože ve Spojených státech všechno toto eh, nastalo poblíž eh, obytných oblastí a někdy to bylo velmi nedbalým způsobem aplikováno. Eh, pro ty vrty působily pr- problémy. Takže v současné době z technologického hlediska se to dá vyřešit. A i tady jsou nařízení, které Tady, musíme mít nové dobré informace o celkově o této technologii spolu se chemickými látkami, které jsou v tom obsaženy a podobně. A je tady zapotřebí nových regulací spolu s technologiemi, ale pravděpodobně náklady budou asi trošku vyšší, mm, než je tomu teď ve Spojených státech. A v tomto smyslu tedy tento plyn e, pobřežní to změní zcela celou situaci. Je to možné v Polsku. E, Polsko je veliký potenciál e, a Francie to má také, Čína rovněž, Austrálie, Indonésie a podobně. Takže tady jsou veliké, to velice změní celou geopolitickou, geopolitickou situaci na politrhu s plynem. Monsieur Děkuji, pane předsedo. Opravdu děkujeme, pane Tanako, že jste přišel dnes mezi nás a já mám dvě otázky. My jsme četli v tisku, že po uzavření jaderných elektráren v Evropě můžeme také pokud po eh, období sucha eh, bude eh, veliké vedro, tak může dojít k výpadku, k, obr- k obřímu výpadku elektřiny v Evropě. Tak nevím, co, co si o tom myslíte. Druhá otázka se týká pozastavení jaderných elektráren. My máme povinnost některé ty jaderné elektrárny hm, rozebrat, máme know-how a chci se zeptat, zda v rámci výzkumu a v rámci do, do, smlouvy Euratom, jestli bychom neměli eh, posílit výzkum v oblasti eh, uzavírání eh, jaderných elektráren, protože ať už jsme pro nebo proti, stejně do, stovky let bude potřeba elektrárny rozebrat, případně postavit nové. Takže máte představu, co se týče vědeckých technologií, rozeb, roz, rozebírání elektráren. První, eh, tedy odpověď na první otázku. Ano, jaderné elektrárny eh, samozřejmě představují své problémy, ovšem eh, ostatní zdroje představují zase problémy v oblasti zásobování a může docházet k jakému si šíření nákazy z jedné země do druhé, čili pokud bude jádro méně, no jaderná eh, energie méně k dispozici, potom eh, výpadky dodávek eh, z Ruska nebo přes Ukrajinu budou mít daleko větší dopad. Čili je zcela jasné, že když bude sucho a, a potom zvýšená poptávka, tak pak samozřejmě je větší riziko, když nebude k dispozici jaderná elektřina. Čili proto já říkám, že je lepší si ponechat jaksi všechny alternativy ne jedné zemi, ale v regionu. A za druhé, jistě, to je výzva v oblasti jádra. Ono to zabere čas, ale já to chápu. Já nejsem jaderný inženýr, ale existují technologie a jsou technologie, které jsou rozvíjeny a v některých eh, eh, závodech už k tomu dochází, čili si myslím, že to není jaksi závažný problém, to, to zastavování a, a rozebírání e, e, elektráren, bezpečnostní otázky samozřejmě jsou pro každého stěžejní, čili je důležité věnovat velkou pozornost koncepci těchto technologií, to je, to je nepochybné. Ale vlastní technologie rozebírání elektrárny elektráren nemusí být jako hlavním problémem užívání jádra. Goran Děkuji. Pane Tanaka, chtěla bych se vrátit k otázce, kterou eh, říkal tady kolega Vidal Kvadras. Německé rozhodnutí se opíralo pouze o etické důvody. Oni vytvořili etickou komisi a na základě jejího rozhodnutí ehm, připravili program postupného e, opuštění jaderné energie. E, to je vlastně nový moment v energetické politice, protože doposavať vždy převažovaly technické důvody. Takže já bych se chtěla zeptat, co si myslíte o tomto novém paradigmatu, jak to ovlivní svět? Děkuji za vaši důležitou otázku co já si myslím o etickém charakteru toho rozhodnutí. Je to jeden z důležitých způsobů, jak si volit způsob žití. A já bych tak řekl, že jsem souhlasím s tím, že je třeba o mnoha věcech rozhodovat z etického pohledu. Nicméně, nevím, jestli jádro je etický problém. Tady mám jistou drobnou pochybnost. Zda takovou, tuto technologii máme posuzovat etickými standardy, protože každá technologie samozřejmě eh, eh, je mimo etické hodnocení a já nevím, proč je jaderná energie tak politizovaná a tak eticky stimulovaná v porovnání s jinými technologiemi. Já nedokážu říci, proč tomu tak je. Ano, já po Fukushimě samozřejmě to chápu, dostáváme se k, nové, k novým paradigmatům, k novému způsobu myšlení a e, připouštím, co se děje, ale současně já nejsem vědec, já jsem ekonom, ale jako profesionál v oblasti energetiky se trochu divím, jak si, nebo nevím, proč bychom nemohli být trochu realističtější, nebo pragmatičtější, nebo techničtější v rozhodování o energii. Protože jinak, jak už jsem říkal ve svých předchozích vystoupeních, příliš velká politizace tématu poškozuje o investice. Nikdo nebude investovat velké peníze, pokud se politika eh, mění eh, jaksi z extrému do extrému. Takže my bychom si přáli, aby aspoň tedy to rozhodnutí, jako aby, aby to bylo konzistentní, když se přijme rozhodnutí, že se vypne jaderná elektřina, prosím, ale pak je dobré se toho držet, protože jestliže mají být mobilizovány zdroje do eh, eh, technologií a do zabezpečení jaderné, eh, pardon, energie, pak je dobrá kontinuita. Anaka, chtěl bych ještě dodat mm, další otázku. Eh, paní kolegyně teď eh, mm, eh, zmínila jednu velkou spolkovou zemi, z které já také pocházím z Německa. Já bych rád, když mluvíme o tezách, tezích a hypotézích, tady bych rád pokračoval dál. Tedy i lidé v mé zemi ti jsou toho názoru, že toto rozhodnutí v Německu by mohlo vést k tomu, že ostatní země budou následovat. Vy jste řekl, že vaše zhodnocení mm, je takové, že to není moc pravděpodobné, alespoň to budu formulovat takto opatrně. Ale co by vlastně nastalo, kdyby v Evropě všechny nebo mnoho států následovali tomuto případu? Je, je, příkladu, jaké dopady by to mělo na ceny a bezpečnost elektřiny v příštích 20-30 letech a také na um, emise CO2? To bych rád věděl, abych um, tu otázku alternativního vývoje mohl také promyslet se všemi jeho následky. That is very interesting, uh, uh to je velice zajímavá otázka, pane předsedo. Pokud by hodně států následovalo německý příklad, Evropa by jako celek ztratila vlastně ten jaderný zdroj energie. A jak jste viděli na tom německém příkladu, eh, Evropa by potom velice závisela na obnovitelných zdrojích energie. A obnovitelné zdroje energie, jak už jsem taky říkal, jsou dražší a volatilnější. Čili bude potřeba propojit toto daleko nebo bude toto vyžadovat daleko větší investice do sítě a bude potřeba investovat do rezervních zdrojů, pravděpodobně plynových elektráren. Plyn by zřejmě byl dovážen nejenom z Ruska, ale i ze severní Afriky a samozřejmě středního východu. Takže pokud by Evropa jako celek eh, následovala německý příklad, potom by to znamenalo značný nárůst závislosti na zahraničních zdrojích plynu a vznikla by, vzniklo by veliké riziko z oblasti tedy jaderné, pardon, energetické bezpečnosti. Můžeme se tomu vyhnout do určité míry, protože další důležitá věc je, že pokud by došlo k, k vyřazení jaderných elektráren příliš rychle, tak by ty nov, obnovitelné zdroje to nemohly nahradit tak rychle a e, musela by se ta mezera nějak zaplnit. E, v Německu e, se to vyřešilo tím, že ostatní evropské země si jádro ponechaly, takže v případě problému může využít e, elektřinu z e, Francie, Česka nebo Polska. Ale pokud by se všechny země vydaly stejným směrem, potom by nebezpečí výpadků Eh, nemohlo být dostatečně absorbováno. A já si myslím, že pokud by toto nastalo, pak by byla daleko menší energetická bezpečnost a daleko vyšší náklady, daleko, daleko dražší elektřina a současně Samozřejmě uhlí je lákové, lákavé řešení, ale emise CO2 by se rozhodně zvýšily. A proto já si myslím, že evropské výzvy eh, v oblasti snižování emisí CO2, Kodaň a podobně, tady ta vůcovská role v této oblasti by se prostě nemohla uskutečnit. Ich bedanke mich. Děkuji vám, nemám další otázky. Byla to řada otázek a e, vy jste okamžitě odpověděl, za to jsem vám děčen. A myslím si, že to byl velmi zajímavý rozhovor. Jsem rád, že jsme to uskutečnili ještě před letní přestávkou. Pro vás mm, to bylo jistě velmi namáhavé, pro všechny e, nás to bylo určitě e, obohacení kteří tady nebyli, ti, kteří tady nebyli, to je jejich problém. Eh, je škoda, že tyhle diskuze nemohou užívat všichni, protože takové mm, diskuze by nám napomohly příště, až budeme muset dělat nějaká těžká rozhodnutí. A ještě konečná osobní poznámka, eh, to nemá co dočinit s předsednictvím. Příští týden se setkám s paní kancelářkou Merkel a já ve vašem smyslu a ve smyslu jménem eh, všech členských států napíšu děkovný dopis, protože ona vlastně šla touto cestou energetickou v Německu a tak jsem se rozhodl to udělat dělat. Snad toto bude eh, eh, dobrá věc. Tak to byla jenom taková eh, poznámka na závěr. Děkuji panu Tanakovi, bylo to velice zajímavé a jsem velice rád, že jsme s vámi mohli dnes hovořit. Děkujeme a přejeme vám hodně úspěchů.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

Okay, ladies and gentlemen, wir machen weiter. Einverstanden? Budeme pokračovat dál, nebudeme ztrácet čas, kolegyně, kolegové. Pokusíme se pokročit rychle dál. Další bod vyplynul z rozpravy ve výboru, protože mnoho kolegů bylo toho názoru, že společné výzkumné středisko by nám jednou mělo vysvětlit, události a souvislosti s mohutným zemětřesením v Japonsku. A já jsem si myslel, že tady bude plný sál a všichni se budou těšit na odpověď na tuto otázku. To je vždycky jako trošku problém. Ale já vítám mezi námi kolegy, z GRC, ze Společného výzkumného střediska, takže nebudu dlouho hovořit. Nyní máte slovo, máme, těšíme se na váš projev. thank you, Mr. Chairman. Děkuji, pane předsedo. Já jsem tedy ředitel Institutu pro energii JRC eh, Evropské komise. A institut, který mám to potěšení řídit v uplynulých letech ehm, vygeneroval řadu eh, zkušeností v oblasti bezpečnosti jaderné energie, mm, v, máme v Nizozemsku je, jader, je zkušební reaktor, na kterém se dělají různé pokusy, čili dělá se obecně výzkum jaderné bezpečnosti a proto jsem byl jmenován zodpovědnou osobu za, osobou za Task Force na podporu analýz po havárii ve Fukušimě. Čili to je příspěvek JRC e eh, k Evropské komisi na žádost pana Baroza. Čili já navrhuji, abychom prezentaci rozdělili do dvou částí. Tu první část přednese kolega Mark Noel, který má na starosti eh, projekt JRC e a který poskytne informace o eh, vlastní havárii v uplynulých měsících a potom já bych doplnil určitá vysvětlení týkající se přispění JRC e k zátěžovým zkouškám, které proběhnou v Evropě. Takže pokud souhlasíte, já bych tedy předal slovo Markovi a on by popsal ty technické aspekty a vývoj fukušimské havárie. Marku, prosím. Thank you, Giovanni. Děkuji, Giovanni. Dobré odpoledne, jmenuji se Mark Noel a mám na, spa, na starosti takzvaný European Clearing House mm, a my se tedy nyní podíváme na to, k čemu došlo ve Fukushima Daiichi elektrárně z hlediska radiologických eh, dopadů a, mm, a, a pohovořím tedy o roli GRC. Čili nejprve k čemu došlo v elektrárně 11. března, tedy nejprve došlo k eh, zemětřesení vysoké magnitudy s epicentrem v moři. Výsledkem, důsledkem toho několik jednotek bylo automaticky odpojeno, což byla elektrárna Onagawa, eh, Fukushima Daiichi, Fukushima Daini a Tokai Daini, eh, Tokyo Daini. Necelou hodinu po zemětřesení dorazilo pobřeží tsunami a k tomu se ještě vrátíme během eh, eh, prezentace a to způsobilo tedy to co na ně způsobilo ty hlavní potíže. Je eh, třeba mít na paměti, že tam bylo jedno velké zemětřesení a mnoho následných otřesů. A jeden z těch následných otřesů se nacházel tady, měl magnituda 7, čili to je velmi blízko elektrárny Fukushima Daiichi Čili jeden z těch pozdějších otřesů následných ještě zkomplikoval situaci. Tady vidíme letecký pohled na elektrárnu, je tam šest reaktorů, eh, což jsou eh, teplovodní reaktory. Eh, my se hm, později tedy pustíme více do podrobností. Tak jak jsem říkal, tsunami představovala ten hlavní problém v elektrárně tam došlo ke dvěma hlavním eh, eh, problémům. Za prvé zaplavení, eh, elektrá, zaplavení čerpací stanice, což je systém, který čerpá mořskou vodu do hlavních obslužných systémů elektrárny to bylo naprosto zničeno, ale kromě toho prostory, kde se nacházely náhradní eh, dýzlové generátory, byly také zaplaveny, takže eh, vlastně ten náhradní zdroj elektřiny byl také zničený. Tady vidíme, eh, jak vypadá ta lokalita před a po tsunami. Vidíme tady, že řada budov na pobřeží je naprosto smetená z povrchu. Tady chybí dva tanky, jeden z nich zdá se se přesunul až sem tady vidíme, jak přichází tsunami k elektrárně, eh, tady vidíme, jak ta vlna vlastně zničila betonovou bariéru, která měla tsunami zastavit, ale nebyla dostatečně vysoká, protože ta vlna eh, byla hodně vysoká. Tady zase vidíme pohled uvnitř, ta tato místnost se nachází eh, vedle turbín a tady vidíte jak je tsunami strašně prudké a jak je ta hladina při tsunami vysoká. Myslím, že k tomu není co dodat. A teď ještě pár slajdů, co se týče koncepce eh, elektrárny Fukushima Daiichi je vybudovaná na základě designu General Electric TMAR 1, to znamená teplovodní reaktor, to znamená, tady je e, ž, plášť reaktoru žlutou barvou, uvnitř reaktoru je směs vody a páry. V, e, v, voda vlastně je zahřívaná, produkuje páru, pára je odváděna k turbínám a turbíny eh, prostřednictvím generátoru tady produkují eh, elektřinu a tady dochází ke kondenzaci a eh, zpátky do reaktoru. Tady je tedy ten kontejner, což je kovový plášť hruškového tvaru uprostřed a eh, k těm dolním eh, reakt, eh, pardon, kontejnerům se, se ještě vrátíme. Takže nejprve přišlo zemětřesení, došlo k výpadku proudu, v tu chvíli byl reaktor ještě nepoškozený, došlo k automatickému odstavení reaktoru, ale jak víte, i když reaktor odstavíte, tak zůstává zbytkové teplo, které musí být odvedeno, čili musí se reaktor chladit i po odstavení. A v tu chvíli náhradní generátory, dýzlové generátory nastartovaly a elektrárna byla ve stabilizovaném stavu. Ale o hodinu později přišlo tsunami a zaplavilo e, náhradní e, generátory a e, výsledkem toho došlo k výpadku proudu ve vlastní elektrárně a už zbyly jenom eh, baterie, které měly jaksi kapacitu na pár hodin a, a pak se vybily a reak- v tu chvíli byl bylo vidět, že problém s prvním reaktorem, který byl naprosto odpojený od jakéhokoliv chlazení. A takže dál dochází k, vytvář- vření páry v reaktoru a tady bylo potřeba otevřít ventil, a, a, protože jinak by došlo k poškození pláště reaktoru tlakem. A když se e, otevřelo e, tady ta, ten ventil, tak došlo k poklesu hladiny vody e, ve vlastním reaktoru a palivo se dostávalo na sucho. A jakmile se dostane jádro na sucho, tak se začne zvedat elektřin, e, te, te, teplo teplota. Ehm, jeden práh je tady velmi důležitý. Ehm, při ehm, zhruba teplotě 1200 stupňů dochází k exotermní reakci, kdy zirkonium, které se nachází v, v jádru, reaguje s vodou a to produkuje vodík. Takže začnete v tu chvíli produkovat v reaktoru vodík. A tento postupně produkovaný vodík se akumuluje v horní části e, budovy reaktoru, takže v jednu chvíli to tam potom vybouchlo. To e, jsme viděli ve zprávách. Tady je vidět horní část reaktorové budovy, je potřeba toto mít na paměti. Tady jsou veliké betonové desky, které chrání eh, vlastní plášť reaktoru a nad tím eh, jsou nádrže na skladování eh, paliva a, a, že, a ocelová konstrukce, která vlastně chrání reaktor od vnějšího prostoru a tady došlo k tomu výbuchu. V druhé jednotce to proběhlo trošku jinak, u druhého reaktoru tam nedošlo k výbuchu v horní části, ale naopak v dolní části, tady v tomto eh, kontejneru, což je větší problém, protože tam došlo k přímému poškození eh, vlastně eh, toho zařízení. Takže tady vidíme Fukushimu po třech výbuších prvních dvou jednotek. Pak došlo také k výbuchu na čtvrtém reaktoru. Tam bylo řečeno, že to byl důsledek přehrátí paliva eh, v bazénech, ale potom, se, eh, potom bazény zjistili, že tomu tak není a zdá se, že tam došlo k, že tam je, bylo propojení mezi třetí a čtvrtou jednotkou a že tam taky vybuchl vodík. Takže tady je pár Eh, záběrů ze čtvrtého reaktoru a po výbuchu v horní části budovy tam vidíte páru, protože v určitou chvíli vlastně bazén s, s palivem už nebyl zásobován vodou. Eh, roboty tedy poslali tyto obrázky, eh, tedy čtvrtá jednotka tam prakticky není vidět žádné škody, ale třeba u třetí jednotky naopak vidíte mnoho Eh, suti po výbuchu, takže pravděpodobně je eh, poškozeno i palivo. Eh, takže tady máme ještě pár slajdů o tom, co se podniklo pro zastavení dalších důsledků. Byla přijata celá řada opatření za účelem obnovení chlazení paliva takže nejprve se snažili stříkat vodu z helikoptér eh, a pumpovat vodu eh, do eh, bazénů s, s palivem, pak se tam čerpala mořská voda a tehdy už docházelo k únikům radioaktivní vody do moře a postupně bylo možno identifikovat a lokalizovat místy úniku a položit tam překážky pro bariéry pro to, aby se eh, ta radioaktivní voda nedostala eh, ven dál. Také eh, bylo zajištěno monitorování radioaktivity v moři ale k monitorování se ještě dostaneme později. Pravděpodobně víte, že potom tady um, vytvořili vlastně provizorní kryt eh, reaktorů. Tady vidíme eh, magnitudu eh, zemětřesení. Tady vidíte, jaké jsou Ehm, ty, ty největší havárie v porovnání s Černobylem, eh, ta měření v červnu eh, jsou tady uvedená, dá se říci, že to je 10 eh, množství radioaktivity uniklé v Černobylu. Tento slide je velmi zajímavý. Tady vidíme měření Eh, v různých místech eh, a tady jsou určité vrcholy eh, aktivit, to, eh, podle toho, k čemu došlo, třeba po výbuchu nebo po odvětrání budovy a tak dále. A tady vidíme, že od konce března už nedochází k těm velkým únikům. Tady eh, je ta aktivita zjevně, jak si stále klesá postupem času. Ještě pár slov k ochraně japonské populace. Už přímo v den zemětřesení 11. Eh, březnu eh, byla evakuovaná 3-kilometrová zána kolem elektrárny ve Fukušimě. V sobotu, tedy druhý den, Eh, kdy začala stoupat, eh, začal stoupat tlak eh, v reaktorech a bylo potřeba je odvětrat, pak se rozšířila evakuovaná zóna na 10 kilometrů. V neděli došlo k prvnímu výbuchu prvního reaktoru, takže tehdy bylo rozhodnuto k o evakuaci 20-kilometrové zóny, což znamená 170 tisíc obyvatel a začaly být rozdávány jodové tablety a e, populace byla kontrolovaná. Pouze 25 lidí bylo e, kontaminováno z těch, kteří tedy prošli těmi testy. 15. E, března se rozhodli přijmout opatření k zakrytí, pardon, ochrana opatření v, v zóně 30 kilometrů, zákaz letů v té oblasti, s, tam potom byly využívána letadla k chlazení a podobně. Eh, došlo k lokalizaci eh, radioaktivity ve vzdálenosti 40 kilometrů, což vlastně bylo mimo, mimo evakuovanou zónu. A na základě toho bylo rozhodnuto rozšířit evakuaci, čili v tuto chvíli eh, je tady, vidíme tu 20-kilometrovou zónu původní plus tu 30-kilometrovou zónu a za chvíli si řekneme vlastně proč tyto zóny. Tady na tomto slajdu vidíme měření v zem, e, na zemi, vidíte, že to není jednotné, záleží na dešti, sněhu, směru větru v tu kterou chvíli. A tady vidíte, že ty nové evakuační zóny odpovídají těm oblastem, že kdyby tam ta populace rok zůstala, pak by byli vystaveni 20 e, milisieverům v průběhu celého roku a při konzervativním odhadu. Takže Tohle přeskočíme, pak mám ještě pár slajdů popisujících monitorování programu radioaktivity. Byly odebírány vzorky potravin například, tady eh, vidíme výsledky v březnu a, a jak se to posunulo, tady tehdy mnoho vzorků bylo pozitivních, v Dubnu už došlo k poklesu, takže ve Fukušimě a, a v Ibaraki ještě bylo mm, několik vzorků pozitivních. Tady jsou detaily, co se týče typu produktů, které e, byly pozitivní a na které se vztahuje regulace, jako například syrové mléko, e, listová zelenina a některé druhy ryb. Potom pár slov ohledně pitné vody eh, a, nor, a o norem v jednotlivých prefekturách. Například v Tokiu eh, byl zákaz používání pitné vody pouze pro kojence. Eh, měšení nikdy nepřesáhla tu mes pro dospělé. A konečně tady vidíme Eh, měření kontaminace moře, vody v moři a jak jsem říkal před chvílí, ono to chvíli trvalo, než došlo k identifikaci eh, míst úniků radioaktivní vody do moře a jakmile tedy toto bylo identifikováno, pak tady vidíme pokles eh, měření radioaktivity v moři. Takže nyní bych předal slovo Giovannimu. Thank you, Mike. So maybe... Děkuji, Majku, a nyní přejdeme k druhé části prezentace. Jak může pracovní skupina Evropské komise pomoci v t- při této havárii? Tato skupina byla vytvořena prezidentem Barosem a především šlo také o implementaci stres testů a podání zpráv na další e, zasedání Evropské rady a jaká nápravná opatření by se měla udělat tato pracovní skupina Task Force na vysoké úrovni zahrnuje všechny příslušné DG a vedení má generální ředitelství energetiky a také generální ředitelství pro zdravotnictví. 15. září jsme dostali všechny zprávy od národních regulátorů a také budou předány zprávy Národní bezpečnostní agentuře, která 15. listopadu předá své předběžné zprávy o stres testech Evropské komisi. 15. listopadu tedy můžeme začít s navrhováním procesu a tak, abychom mohli předat potom zprávu Evropské radě 9. prosince. Analytický proces bude pokračovat a my očekáváme od bezpečnostních národních složek, že od nich dostaneme finální zprávu do konce roku 2011. A potom v dubnu 2012 začne vzájemné srovnávání a v červnu 2012 12. hodláme předložit definitivní zprávu o stres testech a o hodnocení radě. JRC e sehrává důležitou roli v této pracovní skupině, protože my máme již své zkušenosti s jadernou e- e- bezpečností a již dva roky taky eh, máme projekt European Clearing House, což se týká především budování nových jaderných elektráren. Mnoho členských zemí a komise chtěli zpracovat rychle také pravomoc v oblasti eh, jaderné bezpečnosti a chtěli především profitovat eh, z zkušeností členských států eh, v jaderné, jaderné energetice. To jsou například jaderné elektrárny, které jsou ve Francii a v Německu. Takže my jsme načerpali poučení a zkušenosti a tak jsme byli v té situaci, když se stala havárie, že jsme mohli již uh, předložit určité poznatky. Všechny členské státy, které jsou účastny clearinghouse budou v této aktivitě pokračovat a nyní vyhodnocujeme, anal, eh, vyhodnocujeme veškeré kroky eh, s Fukushimy. A to znamená, že na levé straně jsou členové clearinghouse, máme tedy plné členy a potom máme pozorovatele, kteří jsou vedeny pod tím. A všechny členské země jsou tam uvedeny a také máme koordinační komunikační vědecký výbor, který se setkává každé jejich půl roku a tam také stanovujeme program na další půl rok a potom vydáváme zprávy a zprávu dáváme OECD, Bezpečnostní agentuře ve Vídni a také členům. Toto je projekt, který byl již užitečný před Fukushimou a je stále užitečnější, protože je to první pokus, abychom měli první evropský klub expertů, kde by byly koncentrované analýzy a závěry a bez a tyto závěry také sdílí všechny evropské země. Toto nám umožňuje posílit činnost a my pod provádíme různé činnosti společně s východoevropskými zeměmi, také podporujeme eh, vyhodnocování různých typů reaktorů a to jsou reaktory jako VVR, BVR, Kandy a další. A my plně spolupracujeme s bezpečnostní agenturou a TSO. V tomto případě byla Evropa dobře připravena na to, aby dala dohromady experty, kteří analyzovali závěry a dopady. Také generální ředitelství v případě potřeby bude spolupracovat se souzenními zeměmi. Prakticky eh, viděno, co jsme dosud udělali od samého začátku. Eh, sbírali jsme každodenní data, informace od japonských kolegů a pak jsme je předávali eh, členům clearinghouse a jak už jsem řekl, eh, byly to téměř všechny členské, členské státy Evropě a pak jsme přispívali, eh, přispěli k, k definici a eh, působnosti těchto zátěžových testů, to znamená definice společných kritérií, jak provádět tyto, tato srovnání a pořád ještě diskutujeme a příští mandát nebo příští skupina na vysoké úrovni Evropské komise se bude zabývat, to bude příští týden v červenci. A budeme definovat, jak dále pokračovat, jak účastit se v různých task force a pracovních skupinách, které budou dány dohromady spolu s regulačními úřady. A potom pozbíráme, jak jsem řekl předtím, až přijdou národní zprávy, až budou k dispozici, tak připravíme zprávu pro Evropskou, pro, pro radu. A konečně podpoříme eh, jakékoliv mezinárodní aktivity, co se týče analýzy rizika, protože eh, i sousední země eh, budou ochotny s námi spolupracovat, doufáme. Takže doufám, zva, chceme zvládnout a skoordinovat vědecké aspekty těchto zátěžových testů. A máme tady nabídku sekretariátu v těchto zátěžových testech spolupracovat. Diskutovali jsme to s členskými státy, ale DG, generální ředitelství a e, vůbec komise se bude účastnit e, a bude hrát velmi jasnou a ústřední roli. E, tak toto jsem chtěl říci velice stručně, jenom abyste pochopili, co budeme dělat v příštích měsících. Děkuji vám. Děkuji panu Santimu a za tuto informaci a za to také, co nás teď, děkuji za informaci o tom, co nás teď aktuálně čeká, děkujeme za popis situace v Japonsku a teď máte, kolegové, ještě možnost se zeptat, pokud chcete vědět více. Paní Cizí, děkuji za prezentaci. Ráda bych se zeptala na postup při zátěžových testech. Protože tento postup je velmi rychlý, ten, to načasování je velice těsné a eh, ráda bych eh, se eh, zeptala expertů, jaké výsledky očekáváte, protože mm, mm, bude jenom pár týdnů a národní regulační úřady budou mít také k dispozici jen pár týdnů. To znamená, co si myslíte, že by se Jaká byla skutečná přidaná hodnota takovýchto, takového vysokorychlostního postupu v tak za velmi komplikované otázce? Možná můžete odpovědět přímo. Mm, Bude to jednodušší, protože tady více otázek. Ano, děkuji za otázku. Není jednoduchá, protože víme, že jsou tady eh, dvě různé eh, věci. Eh, na jedné straně tady velmi důkladná analýza veškerých bezpečnostních aspektů, na druhé straně je tady čas protože rada vůbec občané no, očekávají velice rychlé a spolehlivé odpovědi. Ale my očekáváme, Ehm, že budeme mít velice eh, takovou úplnou analýzu eh, bezpečnostních aspektů eh, našich reaktorů. A ehm, máme tady, musíme identifikovat nové parametry, včetně externích událostí ehm, a to bude opět znovu se prověřovat a znovu zhodnocovat. A jak již jsem řekl předtím, budou tady jasná vyhodnocovací kritéria, kritéria na základě toho budeme moci mít eh, závěry a uvidíme, co se dá udělat, abychom zlepšili ty bezpečnostní aspekty toto bude eh, řádným způsobem ověřeno. Eh, je velmi těžké to dělat za tak krátký čas. Normálně bychom ale potřebovali roky, abychom eh, dokončili takovou důkladnou analýzi každého jednotlivého aspektu. Toto je jasné, takže musíme se velice spolehat na, jednak na licence, na bezpečnostní úřady, pak na celý ten mezinárodní postup, který podle mého názoru je ústředním okamžikem. Musíme zachovat věrohodnost vůči evropským občanům a musí to být harmonizovaný přístup, transparentní transparentnost a e, vědecky správné to musí být. Takže si myslím, že toto je to nejobtížnější a to je největší výzva. Paní kolegyně Hol. Děkuji. Děkuji jak konzistentně postupují členské státy v aplikaci zátěžových testů, jak postupovali, protože eh, znám situaci Velké Británii, tady byla vypracována zpráva, možná je to takový typický britský způsob, ne, tady se neodkazovalo příliš na postupy spojené se zátěžovými testy, takže máte kompetence, abyste naléhali na to, aby členské státy pokryly všechny oblasti, eh, které vy jste tady nastínil a, eh, tedy, a také komisař pro energii eh, tady nastínil tu situaci v zátěžových testů a jaký postup můžete zvolit, jestliže třeba když děláte ta srovnání, srovnávací studie a zjistíte, že členské státy některé byly méně důkladné ve svých analýzách, než byste si to přáli. Uh, Jste si jistí, že tady budete mít tu moc, abyste naléhali eh, na to, aby členské státy to, to práci odvedly řádně, důkladně? Děkuji. The answer is yes. Odpověď zní ano. A to z jednoduchého důvodu. Eh, tato práce bude eh, odvedena společně s bezpečnostními národními úřady. Takže oni budou mít kompetence eh, a moc. Eh, to nebude něco, tyto, toto srovnávací studie, které bude dělat jenom komise nebo příslušné, nebo GRC. Jak se řekl předtím, hodně diskutujeme s bezpečnostními úřady a finální verze metodologie zátěžových testů pro srovnávací studie bude vydána v říjnu Eh, takže eh, to bude na podzim tohoto roku a já jsem, až pochopíme, až budeme vědět, jak přesně budeme analyzovat veškeré zprávy, které dostaneme. Je to velice eh, delikátní záležitost, protože jsou tady národní zprávy, ale také je tu eh, nezbytnost určité horizontálnosti, homogennosti. Takže teď přemýšlíme o tom, že budeme mít tři různé skupiny, které budou postupovat horizontálně. Jsou tady tři různé věci, ehm, ehm, rozsah ris, nebo míra risku, ehm, rizika pardon, a eh, podobně. A pak budeme se muset podívat na to, jak každá jednotlivá národní zpráva, eh, jak se pokrývá tyto tři eh, oblasti. Takže to bude takové. To bude toto úsilí, ale bude naprosto nezbytné, abychom eh, se podívali, jak zprávy splňují instrukce, které jsme poskytli. To znamená, to proto začínáme proto jsme strávili tolik času eh, s identifikací jednotlivých parametrů a kritérií a eh, identifikovali jsme to, co očekáváme od různých národních zpráv. A budeme velmi tvrdí, nechceme přesně chápat, kdo to splní a kdo ne. A eh, musíme identifikovat i slabá místa a mezery. Toto je to jsou, klíč, to jsou tato klíčová kritéria a to potom bude určovat, do jaké míry to všechno budeme moci přijmout. Děkuji, pane předsedo. Já velmi za informace, které zde zazněly, protože eh, zprávy z, z dějů ve Fukušimě byly spíš mediálně dramatizovány a velmi těžko se pro nás i eh, často v tom rozlišovalo, kde, je technická a fakt, kde jsou technická a faktická data. Já bych se chtěl zeptat, jestli již je možné říct, eh, jestli ten problém byl hlavně způsoben eh, ve Fukushimě Daiichi hlavně eh, ohromnou velikostí té přírodní katastrofy, nebo zda došlo k nějakému technickému podcenění některých, některých technických zařízení. Eh, jaký byl faktický dopad, protože z těch zpráv, které my jsme dostávali, Eh, to spíš byly, byly filmové záběry z eh, katastrofy a často, často velmi účelově definovány. Eh, byla, byla technická obrana možná před tou gigantickou vlnou tsunami. Také jsem nikdy, nikdy neviděl faktické zhodnocení, takové ty zprávy, že ty obrané zdi měly být o 10, 15, 20 metrů vyšší Dá se již dnes tedy odhadnout, jestli bylo něco technicky podceněno, případně jestli i kroky po té celé katastrofě byly některé špatné, špatná rozhodnutí, anebo to byly skutečně řešení v velmi dramatické situaci. My jsme vždy byli jenom spojování ve srovnání s, s černobylskou eh, katastrofou kde samozřejmě i ty kroky byly velmi, velmi diskutabilní a e, velmi složité. Poslední dotaz, protože i na plénu tady, když se to projednávalo, to bylo velmi zdramatizováno. E, jsou již známy faktické postižení těch záchranců nebo těch, kteří se podíleli na na technickém řešení na té, po té katastrofě, jaké jsou faktické postižení počty lidí, nedej bože, k eh, skutečných obětí. Děkuji. Můžete se prosím pokusit o odpověď? Děkuji vám. Bylo to několik otázek dohromady, takže nejdříve problém platných a dobrých informacích minimálně v těch prvních dnech. Já se domnívám, že japonské orgány dali zprávu nyní konferenci a te, to je velice tlustý dokument, kde je hodně podrobných informací a když si přečtete tuto zprávu, tak zjistíte, že v prvních dnech nebyly k dispozici určité prostory, nebyla k dispozici elektřina, takže nebylo možné provést správnou diagnózu. A to souvisí také s tím, že jsme neměli k dispozici tolik informací, to za prvé. A za druhé, jste hovořil také o té zdi proti tsunami. Ano, byla tady také fact-finding mission a závěrem této delegace bylo, že opravdu externí rizika byla podceněna. Já eh, k tomu nebudu říkat více, ale myslím si, že to je zcela jasně řečeno. Víme, že Japonsko je seismickou oblastí, takže to je jedno z poučení s Fukušimi. A dále jste hovořil také o srovnání s Černobylem. Já jsem ho ukázal tady jedno uh, jednu folii a týká se to objemu radioaktivity vypuštěné do ovzduší, neboť v Černobylu došlo k výbuchu a přímo došlo k vyhození tedy jádra do vysoké atmosféry a bylo to úplně jiné než ve Fukušimě, protože tam docházelo k úniku radioaktivity v průběhu delšího období a naštěstí foukal vítr správným směrem do moře, takže to bylo velké štěstí a část radioaktivity unikla do moře, takže je tady velký rozdíl v přímém dopadu na obyvatelstvo. Takže myslím si, že jsem nyní zodpověděl všechny vaše otázky. Já bych ještě něco doplnil. Ono, to bude ještě vyžadovat dlouhodobé analýzy a možná to bude trvat leta, než přesně pochopíme, čemu došlo a než se jaksi ponaučíme z této události. A jak víte, eh, komise Gegen Queen a Hotigen už vypracovali eh, vzdělávací program, protože skutečně v tom máte pravdu, je potřeba transparentním způsobem jak si publikovat informaci, k čemu došlo, proč k tomu došlo, aby se eh, tomu eh, šlo vyhnout v budoucnu, aby se také vzdělávali studenti a podobně. To znamená, abychom, aby nedošlo k opakování stejných chyb. Takže to toto skutečně jaksi je za to v úvahu a už je to součástí vzdělávacích programů v Evropě eh, a řídí tedy toto mm, kampaň vlastně eh, komise. No, tak bych chtěl poděkovat. Já bych si přál více informací v tom duchu, jak se ptal pan Tošenovský. Myslím si, že to je jeden z velkých problémů, že jsme dostali obrázky, které jsme nedokázali správně vyhodnotit a vlastně jsme nedokázali přesně porovnat Fukushimu s Černobylem. Daleko důležitější je tady ještě otázka, zdali by bylo možné podle stejných kritérií budovat jaderné elektrárny v Evropě a zdali opravdu by došlo ke stejné nehodě, ke stejné havárii, zdali opravdu ty ochranné zdi byly příliš nízké. To je ta nejdůležitější otázka. Zdali technické předpoklady v elektrárně, kolem elektrárny byly podle vědeckých poznatků. Ne, zdali existovala rizika, která zatím zatím nebyla známa. Zatím všichni mají ten dojem, že tato rizika se vůbec nedala odhadnout, ale tady by byla jiná otázka, kdyby se technicky něco udělalo špatně a to by se mělo osvětlit a jestliže toto se osvětlí, tak bychom měli o tom také dostat údaje, protože to je velice důležité pro budoucnost. A to je to, co se říká, velice opatrně, protože se to chce ještě několikrát přeskoumat. Já si domnívám, že k tomu se také již asi dnes nechcete vyjádřit, asi chcete ještě počkat. Ano, všechno je předčasné, protože zatím nemáme vědecké poznatky, proto děláme zátěžové testy. A opravdu to bude ještě trvat dlouho, než vědci analyzují veškeré postupy a jak budeme moci zlepšit naši bezpečnost. My víme, že technické bezpečnostní standardy v Evropě u jaderných elektrárnech jsou velmi vysoké, ale nevím, jak to vypadalo v Japonsku. A proto potřebujeme také zátěžové texty. Když se podívá podíváte na to, co se stalo po Černobylu, tak tam to trvalo celá let ta, než se zjistil stav věci. A nyní ve Fukushimě e, vznikla nová, vznikly nové skutečnosti. A zátěžové testy by měly být pouze prvním krokem. A až budeme mít v definitivní výsledky, pak můžeme také je implementovat do dalších dodatečných preventivních opatření. Ale nyní něco říkat, to by bylo předčasné. A u zátěžových testů bude také hodnocení podle jednotlivých zemí? Budou se zátěžové testy hodnotit podle zemí? Ano, my dostaneme my dostaneme z národní zprávy od národních bezpečnostních úřadů, které dáme dohromady a budeme je vyhodnocovat horizontálně tak, jak budou jednotlivé země odpovídat na jednotlivé otázky, takže bude o horizontální přístup a potom také budeme vyhodnocovat regionální polohu, to znamená, budeme se zabývat národním měřítkem, takže to bude potom taková matice. Takže budeme se snažit za ro zaručit homogenitu, tak aby pro všechny občany byla zde stejná úroveň ochrany, ale potom také budou moci národní orgány se eh, dozvědět, jak to vypadá u nich. Takže mám eh, prozbu. Je, až dostanete údaje od jiných agentur o skutečných příčinách této katastrofy, tak nám je prosím předejte víte, to by nás samozřejmě velice zajímalo. A za druhé, Evropa reagovala velice rychle a zavedla zátěžové text, testy a já se domnívám, že to je velice dobrý argument pro Evropu v obtížných časech. My vždy diskutujeme o tom, co nefunguje, ale toto je pozitivní signál, že Evropa již nyní začala jednat. Začala jednat a dělat společně zátěžové testy a právě proto je dobré, že máme společnou Evropu. Děkuji panu De Santimu a také dalším kolegům. Děkuji všem kolegům opravdu stálo za to od vás získat tyto informace a tím ještě pan De Santos. Promiňte, já jsem vás přehlédl. Sorry, Se omlouvám, pane předsedo, já jsem zvedal ruku už dřív. A děkuji za slovo. Takže já bych chtěl poblahopřát eh, JRC. Já jsem eh, vlastně tyto vysvětlení slyším už po druhé, slyšel jsem je na panelu STOA a moc vám za ně děkuji. A jako Evropan jsem vlastně uklidněn, protože je tu celá řada informací, které se nám podařilo získat již nyní. To znamená tři měsíce po havárii. A já jsem eh, vlastně uklidněn tím, že tady se snažíme dělat kontroly a testy a to mě těší. A já mám technickou otázku na prostého lajka eh, v této oblasti. Byla řeč o chlazení ehm, reaktorů a podle těch posledních vysvětlení se, e, jsem to pochopil tak, že voda se v tom reaktoru je, že dochází k únikům radioaktivní vody a že e, jsou přijata opatření a zábrany, aby nedocházelo k úniku té radioaktivní vody. A já se chci zeptat, jaké jsou poslední výsledky, co se týče um, aktivit, e, na, na aktivit, jestli máte nějaké údaje uh, o těchto únicích radioaktivní vody. A, no, děkuji, tady jste upozornil na uh, důležitou věc chlazení reaktoru, e, na, to, na chlazení je používaná sladká voda, která je přímo e, střikována do reaktoru, ale jsou tam po, patrné nějaké úniky a ta voda, která uniká, se akumuluje v dolní části závodu. A už to v tuto chvíli představuje veliké množství radioaktivní vody jsou určité obavy, eh, že bude nakonec nutné tu vodu úmyslně vypustit do moře, aby zůstalo, aby se vytvořilo místo na další radioaktivní vodu, takže tady to je vlastně boj s časem eh, a týká se to vlastně vytvoření závodu na zpracování radioaktivní vody, eh, která by vlastně mohla být zpětně používaná Oni naplánovali eh, a, a a eh, dodatečné skladovací prostory, taky je tam loď, na kterou se dá dočasně skladovat e, radioaktivní voda, tak tak vypadá tedy v tuto chvíli ta situace. Jetzt habe ich keine Frage mehr übersehen. Nyní již nejsou žádné další otázky, tak vám srdečně děkuji. Přeji vám no, ještě hezký večer a uvidíme se zítra. Děkuji.